right, colleagues. We're uh, running a little late. Going, going to suggest we. Uh... Dámy a pánové, máme trochu spoždění, ale tak záhy začneme. Colleagues, thank you for uh, being here this morning. Welcome. Dobré ráno, vítám vás všechny na dnešním zasedání uh, podvýboru pro bezpečnost a obranu. Nejdřív prvním bodem na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání, takže mám za to, respektive nevidím, že by někdo namítal něco proti tomuto pořadu jednání, takže je přijat tak, jak eh, leží a běží. Pokud jde o jazykový režim, nemáme bulharštinu, dánštinu, esteštinu, lotištinu, litevštinu, rumunštinu, slovinštinu a slovenštinu. Ostatní jazyky jsou k dispozici. Zítra bude zasedat náš podvýbor až od 10 hodin na místo 9 hodin, takže e, bychom tady vás rádi sice viděli v 9, ale odložíme to až na tu desátou hodinu. A nyní k prvnímu věcnému bodu na pořadu jednání, což je veřejné slyšení k umělé inteligenci a budoucím dopadům umělé inteligence na bezpečnost. Eh, <clears throat> čeká nás výměna stanovisek a názorů, s kole- a na kterou se velmi těším. Máme zde čtyři hosty, je to pan Tim Svejs, který je ředitelem výzkumu Hákského centra pro strategická studie, paní Wendy Anderson, která je výzkumnou pracovnicí Centra pro americkou bezpečnost Alan Defoe, který je ředitelem programu AI, tedy umělé inteligence, na univerzitě v Oxfordu a par Marcel Dickou, který vede mezinárodní bezpečnostní výzkum v Německém ústavu pro inter mezinárodní a bezpečnostní záležitosti. Vítám tady všechny čtyři panelisty. Naše slyšení by mělo být jakýmsi zahájením našich úvah k tématu eh, umělé inteligence a to, jak, toho, jak se protíná s eh, obranou. Již jsme hovořili o autonomních zbraních a dronech, ale to téma je mnohem širší a doufáme, že se s některými části eh, dnes vypořádáme. Potenciál umělé inteligence stále čeká na své plné eh, využití, ale již se dostává do spotřebitelských trhů. Um, autonomní auta jsou ještě několik let před námi, ale udělali se velké kroky v oblasti zpracování zvuku a obrazu, datové analytiky a dalších eh, inovativních aplikací. Jedna z oblastí je také obrana. Autonomní eh, operace jsou Eh, oblastí, která není příliš ještě rozkrytá, ale počítá se s širšími aplikacemi v oblasti eh, eh, průzkumu, komunikace, logistiky, plánování. Proto jsem velmi ráda, že zde mohu přivítat naše panelisty, kteří s námi budou o těchto tématech hovořit. Diskuse bude rozdělena na dva panela. První panely. První panel se bude zabývat širokým eh, pohledem na to, co může umělá inteligence v obraně znamenat a předpokládám, že experti se budou zaměřovat do budoucnosti Eh, možná i spekulovat o tom, jaké mohou být dlouhodobé dopady těchto technologií. Druhý panel se pustí do detailů tématu, tedy co bychom konkrétně měli dělat, pokud jde o regulatorní výzvy, eh, které umělá inteligence představuje. Eh, regulatorní otázky jsou univerzální a týkají se také civilních eh, aplikací. Eh, prezentace budou tedy rozmanité, ale existují tady konkrétní obavy v oblasti vojenské, které se týkají umělé inteligence a na to se panel zaměří. Já se těším na dnešní dopolední diskusi a bez dalšího tedy bych předala Eh, slovo panu Timu Švajcovi, který je prvním řečníkem panelu. Děkuji, vážení poslanci výboru SEDA, děkuji za pozvání na eh, tento panel, který se dotýká evropské bezpečnosti a bezpečnosti občanů. Za posledních několik let jsme zaznamenali výrazný pokrok v mnoha oblastech, kterým se obecně eh, eh, skrývají pod hlavičkou AI. Tento eh, pokrok je důsledkem hlubokého poznání vzorců, a to zejména výzkumu soukromých subjektů, narůstající, díky také narůstající schopnosti vypočítat, výpočetní techniky a velkých datových souborů umělá inteligence má schopnost měnit průmysl, například automobilový, autonomní auta, ta se již blíží, byť tam ještě nejsme eh, eh, Eh, vě, věci se věnují různým oblastem, včetně finančního, eh, eh, finanční oblasti, která je založena na algoritmech a také v oblasti psychologie behaviorní. Má to také dopad na charakter a povahu budoucích konfliktů. Eh, vojenské velmoci, jako je Čína, Rusko a Spojené státy, investují do výzkumu a vývoje v této oblasti, aby navýšili svůj vojenský potenciál. Cílem je navýšit efektivitu stávajících dovedností vojencí, ale zároveň eh, se snaží o zásadní přelovo, přelomovou eh, změnu. Dopad na bezpečnost je tedy eh, zásadní a je klíčový pro budoucnost lidstva. Eh, uvedu to, co umělá inteligence je či není. Pokusím se vyjasnit některá nepochopení v této oblasti a vytvořím určitý rámec pro, nebo nastavím rámec pro budoucí vývoj a uh, nastavím jaksi pět klíčových věcí, která jsou uh, důležitá. Zmíním to, co dělají ty hlavní velmoci a jaké aplikace již vyvíjejí a na konci potom stručně vyhodnotím možné pozitivní a negativní dopady eh, a, eh, IA. Eh, zatím ještě jsme na začátku celého cyklu umělé inteligence a uvedu, jaké konkrétně příklady pokroku. Za poslední tři roky ukázaly tyto systémy, že eh, jsou schopné převýšit to, co, nebo eh, pře, převýšit a dosáhnout lepších výsledků než lidé v oblasti rozpoznávání obrazu, řízení, odpovídání na otázky, eh, rozpoznávání lidských rysů, i když jsou rozpoznávání emocí, Vytvořili si vlastní kódování, schopnost diagnostiky, vytváření, psaní eh, receptů, psaní poezie a eh, filmů, filmových scénářů, strategické hry, také sem patří šachy a další. My jako lidé, homo sapiens, eh, jsme asociováni s inteligencí a inteligence je přičítána nám jako lidem. A nyní přidáváme tedy to označení umělá inteligence této nové inteligenci. Co pokud máme mluvit o tom, co to znamená pro eh, obranu, musíme si říct, co tedy vlastně umělá inteligence je, abychom s tím mohli pracovat. Pokud uh, co je inteligence, ta Stanford definuje inteligence jako eh, vý, jakousi výpočetní dovednost při dosahování eh, cílů. Je to tedy eh, interní proces, který eh, externí výsledky převa, jak si analyzuje v komplexní dynamice světa. Tato definice se dá aplikovat jak na lidskou, tak umělou inteligenci. Když se podíváme na umělou inteligenci, tak se hovoří o e, celé škále dovedností, výpočetní dovednost e, na základě racionální úvahy, a nebo se jednoduše říká, že je to dovednost počítačových systémů e, provádět úkoly, které normálně dělá jenom lidská inteligence, jako je vnímání a rozhodování. Takže toto jsou takové stavební bloky té celkové definice posledních eh, letech se objevil nový pohled na strojové učení, jak se stroje učí identifikovat skryté vzorce. A toto strojové učení je založeno na algoritmech, které se jinak dívají na algoritmech. Ano, pokusím se zpomalit na, na těch algoritmech. Není potřeba se těmi algoritmy zabývat, eh, pokud si uvědomíme, že to není nějaký jenom eh, super eh, počítač, ale že umělá inteligence se pojevuje, projevuje v celé řadě aplikací, které mají různé účely. Je tady ještě jeden odlišující rys umělé inteligence v budoucnosti a to je rys mezi, mezi tou úzkou umělou inteligencí, obecnou inteligencí a superinteligencí. Ta úzká inteligence, ta se eh, se týká strojové inteligence, která je stejná jako lidská a nebo o něco větší než na konkrétních případech. Například IBM má Deep Loop v šachách nebo uh, Eh, eh, aplikace Google AlphaGo a nebo ty vysokofrekvenční aplikace, specializované výpočetní systémy, například eh, překladač na Google nebo systémy naváděcí pro vojenské střely. Pak je tady ta obecná inteligenci, která eh, se zcela vyrovná lidské inteligenci po celé škále domén. A pak existuje superinteligence, umělá superinteligence a ta zcela jako převyšuje lidskou inteligenci ve všech úkolech. Jako rámec diskuse je dobré vědět, že zatím pracujeme hlavně s těmi úzkými aplikacemi, ale, ale ty, již nahrazují, ty již nahrazují lidské konání v úzkých doménách Eh, tím dalším krokem pak je ta obecná a následným superinteligence. Klíčová, eh, klíčová otázka je, kdy se dojde k těmto dalším formám té inteligence. Eh, experti se v tomto liší, nicméně se očekává, že ta obecná nedoj, ne, jaksi nedorazí v následujících dvou desetiletích. Někteří experti však říkají, že to bude velmi eh, krátce. Například eh, eh, od, nej, nejvyšší odborník Google změnil tento, tento odhad na rok 2029. Ale ten ty aplikace k té obecné, eh, obecné inteligenci eh, jsou nezbytné, eh, nebo jak si jejich, jejich předpokladem je právě zapracování ještě mnoha dalších algoritmů. Mnoho analytiků předpokládá, že tento vývoj bude, bude pokračovat díky finančním i lidským zdrojům, které se investují na soukromé i veřejné úrovni a předpokládají se také průlomy v oblasti hardwareu a e, dostupnost e, stále větších objemů dat. A nyní těch pět klíčových e, bodů, které je třeba mít na paměti v souvislosti s obranou. Za prvé, stejně jako lidská inteligence, umělá inteligence není jedna věc, jeden subjekt, jedna specifická dovednost. Je to jakýsi uh, Um, uh, umožňující agent, který umožňuje, aby různé, v různých aplikacích, například rozeznávání zvuku, obrazu, dedukce, racionalizace, řešení problémů, plánování a v kombinaci s fyzickými objekty potom lze provádět i výkon těchto činností. Tyto aplikace je možno použít i dobrým, i špatným způsobem v oblasti obrany. Aplikace umělé inteligence například vytvářejí lepší systémy včasného varování u násilných konfliktů a je tedy možné na to navázat kroky včasných reakcí. Eh, eh, je, eh, je možné použít některé aplikace na deradikalizaci v oblasti lékařské diagnostiky A pokud jde eh, o ty bezpilotní systémy, což je něco jiného než ty autonomní, tam mohou ty, ty eh, aplikace rozpoznat eh, kybernetickou zranitelnost za několik vteřin, kdyby to lidem trvalo měsíce aplikace se dají využít také útočným způsobem, to znamená využít ty zranitelnosti na druhé straně a mohou eh, eh, těm systémům eh, útočným i obraným dát větší autonomii a někteří aktéři konfliktů mohou dosáhnout plně autonomních útočných systémů. Vlastně z toho vyjmou ten lidský faktor aplikace, aplikace Eh, mohou být tedy užitečné pro vojenské organizaci, které mohou eh, rozhodovat a konat mnohem rychleji díky těmto aplikacím eh, ta stávající generace vojenského potenciálu tedy schá, ztrácí svoji hodnotu. Aplikace mohou také zavádět jakousi větší nebo zanášet větší nejistotu a a frikce do celého toho prostředí eh, bezpečnosti protože ty aplikace lze použít k dobrému i špatnému, je potřeba s nimi nakládat velmi eh, opatrně a je potřeba rozlišovat mezi jednotlivými aplikaci a jejich uživateli a jejich dopadem. Za třetí, ty Algoritmy e, běží na softwarech a, vě, softwarech a většina těchto algoritmů i toho softwaru má dvojí využití. Lze využít civilně i vojensky. Jak víte, software se dá rozšiřovat, škálovat, dá se vlastně jenom kopírovat a používat ten softwarový eh, systém někde, je software někde v jiném systému. Takže jakmile funguje aplikace eh, umělé inteligence, tak je jednoduché a levné ji začít používat někde jinde. Například, když to eh, porovnáme s tradiční vojenskou výrobou, tady je ten přenos velmi jednoduchý a za čtvrté, protože ty aplikace jsou takto škálovatelné, tak je otázka jejich produkace a produkce a šíření jak tedy toto produkci a šíření mezinárodně eh, kontrolovat. Jaderné velmo, velmoci musí mít celou jasnou infrastrukturu pro obohacování těch, eh, to, těch zdrojů a výrobu a celý dodavatelský řetězec. To není nezbytné v oblasti umělé inteligence a to je dále komplikováno tím, že celá řada výzkumů probíhá v soukromé sféře bez bez kontroly eh, států a bez ochoty s nimi spolupracovat. Jak tedy zabránit šíření té, těch některých aplikací je tématem té druhé části panelu. Za páté, nedávný ten poslední výzkum se odehrává v té oblasti úzké umělé inteligence a ty další věci jsou zatím v budoucnosti, ale v následujících eh, dekádách tyto úzké aplikace budou, ne, eh, budou klíčové pro obrané organizace a určitě ovlivní způsob, jakým tyto vojenské organizace fungují. Ehm, eh, umělá inteligence je více účelová, mnohostraná, je rozškálovatelná, viditelná a obtížně kontrolovatelná, má dlouhodobé a krátkodobé efekty, které mohou být velmi eh, disruptivní, narušující a jsou, vyskytují se v jednotlivých eh, krocích. Dopad v oblasti Eh, obrany a bezpečnosti eh, je jasný a velké eh, velmoci vojenské berou toto téma velmi seriózně a zabývají se těmi všemi možnými, hlavně disruptivními dopady a i vytvářejí jednotky v rámci svých obraných organizací a investují miliardy eur. Nebudu se věnovat detailům, ale jakousi, mm, jakýsi příklad. 2014 eh, zahájili američané eh, strategii Eh, která měla mm, dosáhnout průlomu v oblasti umělé inteligence, eh, v pokročilých bojových týmech a mm, poloautonomních zbraních. V rámci tohoto širokého eh, záběru vzniklo letos centrum věnované umělé inteligenci 1,7 miliardy a k tomu byla připojena výzkumná agentura, která dostala 2 miliardy eh, dolarů, která se bude věnovat inovacím v oblasti obrany strategie a politika amerických, eh, americká se zaměřuje, vě, věří jaksi na to, že eh, umělá inteligence bude klíčová a proto do toho tolik investují. To je tedy jaksi odpověď na tento, na tento eh, závěr. I v Číně to vypadá podobně. Čína se chce stát vůdcem eh, do roku 2030 v oblasti umělé inteligence a, a chce přejít z eh, z eh, jaksi způsobu vedení eh, vojenských operací, které bylo v 90. letech, letech automatizované, na to, na to založené na eh, inteligenci. Čína vytvořila i program, který propojuje civilní a vojenské aplikace, respektive směřuje k tomu, aby civilní aplikace byly převzaty vojenským průmyslem. A to něco podobného dělá eh, Rusko. Putin řekl, že ten, kdo se stane vůdcem v této eh, oblasti, ovládne svět eh, vznikla ruská nadace pro výzkum v této oblasti, aby jak si byly dohnány západní státy a zejména se zaměřují na autonomní systémy s cílem 30 Eh, vojenského zařízení do roku 2025 bude plně robotické. Eh, Rusko se zaměřuje na autonomní a semiautonomní systémy, eh, zatímco Rusko, zatímco ehm, Čína a další se zaměří trochu šířejí. To znamená, jsou tam i systémy včasného varování, sběr zpravodajských informací, analýza, eh, analýza eh, bojišť, eh, překlady v reálném čase, automatické kybernetické operace, koncepty, kdy je celá řada jednorázivě použitelných vozi, vozitel, vozidel a dále je zde snaha o to, aby se um, aby umělá inteligence vysvětlila sama, sobě, sama sebe lidem, aby se stala přijatelnější. Jaké jsou klíčové otázky? Jak toto ovlivní eh, globální bezpečnost? Jsme zatím úplně na začátku, ale ty dopady mohou být eh, velmi význačné. Jenom několik pozitivních i negativních eh, těchto dopadů. Pozitivně mnohem lepší zaměření se na umělou inteligenci může vést tomu, že válčení se stane humánější, tedy s menším počtem obětí a eh, ani tedy vojáci v uniformách nebudou zabíjeni a zraně, zraňova, zraňováni. Stejným způsobem se otevřou příležitosti pro eh, zajištění eh, včasného varování a včasných kroků, eh, takže ještě předtím, než eskaluje konflikt, bude možné reagovat. A je možné, že umělá inteligence povede i k zmírnění deeskalaci, protože umělá inteligence možná přijde i s jinými variantami řešení, než by byly ty standardní při řešení krize zvítězili. To je pozitivní, ale na, negativní, na té negativní stránce může znamenat zapojení dostávajících vojenských vybaveností, může eh, eh, zvrátit rovnováhu z tradičních velmocí a vést k zastarání některých eh, vybaveností. A <clears throat> pokud budeme mít menší Eh, zapojení eh, fyzických osob, i to má své eh, dopady může to vést ke spirálové dynamice, kde vlastně se kontrola, vlastně se věci dostanou mimo kontrolu. Konflikty mohou být tím urychleny tak, že lidská inteligence s tím neudrží krok. Pokud některé, by se některé eh, strany konfliktu uchýlily k tomu, že nechají fungovat jenom umělou inteligenci bez zásahu lidí. A otázka je, zda tedy zachovat eh, ten lidský faktor v celém tom rozhodovacím procesu, anebo se také stáhnout. A to může vést té spirále generálové eh, reakci a může to vést také ke změnám povahy eh, války a, a boje. Může to vést úplně k nové éře v lidské eh, historii, kdy budou proti sobě bojovat jenom stroje. To sice zní jako science fiction, ale tento scénář jasně ukazuje, že etické a právní otázky nelze zvažovat v izolaci od dopadů v oblasti vojenských a obraných systémů. Těším se na další diskusi s vámi. Thank you very much for that. Uh, Děkuji vám. Děkuji vám za to ten, tento vyčerpávající přehled stávající situace a pohledu do budoucnosti. Je mi velkou ctí představit druhou řečnici. Je to paní Wendy Anderson, funkci adjunct senior fellow Centra pro novou americkou bezpečnost. Děkuji. Doufám, že jsem dobře slyšet. Děkuji. Děkuji vám, paní Moody, za to, že moderujete tento významný panel. Dovolte mi také poděkovat paní Fotega, která zde sice dnes není, ale snad se podaří nějaké setkání v budoucnu a obecně děkuji vašemu podvýboru pro bezpečnost a obranu. Nedovedu si představit vlastně důležitější téma právě v tuto chvíli, než to, které projednáváme. Protože vím, že máme celou řadu důležitých témat, která řešíme, ať už pocházíme z jakékoliv země. Zkrátka chci poděkovat poslankyním a poslancům, kteří jsou zde v sále a vítám i další přítomné. Jenom pro obecný kontext, byste věděli, kde se nacházíme. Já nejsem nějaká čelná představitelka oboru umělé inteligence, ani se tak nevidím. Zajímám se o to v oblasti technologií a obraných technologií se zabývám dlouho, ale není to něco, čím bych se zabývala od svého věku 6 let, když jsem se poprvé setkala s počítačem Commodore. A můj CEO je takový typ člověka, ale já jsem spíš takový člověk z praxe umělé inteligence. Co to znamená? Věnuji se určité části ve společnosti, která se zajím, zabývá umělou inteligencí v, budu, eh, v obraně a pracuje pro americkou vládu i další představitele. Zabýváme se zapojím a i do obrany. Měla jsem možnost také eh, pracovat na ministerstvu obrany já jsem chief of staff Ashe Cartera, když byl v Pentagonu. A nevím, z nějakého důvodu si myslel, že jsem vhodná osoba pro tuto funkci. A bylo to velice zajímavé, zajímavé působit i vlastně vidět inovace v praxi, postarat se o ně, že byly Ehm, zařazeny do amerického obraného průmyslu. Tak to jenom pro takový obecnější úvod, abyste pochopili, v jakém kontextu se nacházejí ty moje dnešní komentáře. Na úvod bych řekla toto. dlouhodobého historického hlediska si můžeme říci, že je vlastně jenom několik málo skutečně zásadních změn ve způsobu vedení války. Můžeme si udělat takový základní přehled zapojení jízdní kavalérie, potom používání mušket, a potom rychlé zbraně, podpora letectva, blesková válka, potom jaderné zbraně. A technologický vývoj z nejrůznějších oblastí, nejenom v oblasti obrany, vedou k tomu, že potom vlastně kumulativně dochází k velkým změnám. A nyní zde máme umělou inteligenci. Já bych nyní položila otázku vám všem a vím, že Evropský parlament a váš podvýbor se s těmi zásadními otázkami dneška zabývá je, jak chcete, aby váš svět vypadal. My v USA, a kdo je to my? No, my může označovat mnohé. Možná tato administrativa také ne zcela, ale dobře. My, kdo jsme dříve utvářeli politiku za prezidenta Obamy, jsme se snažili zabývat touto relevantní otázkou, nyní tak činím v rámci think tanku a soukromé společnosti a vypadá to pak jinak, než když pracujete ve veřejné správě v USA. Takže je to taková otázka, kterou vám kladu a e, prosím, zapojte svoji představivost. Jaká chcete, aby byla role Evropy? Nejenom těch zemí, které individuálně zastupujete jako poslanci Evropského parlamentu, ale i z pohledu Evropské unie. Jak si myslíte, že by to mělo vypadat? Odpovědí je mnoho, existuje spousta různých zajímavých podnětních odpovědí, ale mě by zajímalo, jak to celé vypadá v čase a možná mi dovolíte představit několik takových myšlenek a doporučení, pokud dovolíte, i když samozřejmě to není krásné sedět a nechat si od někoho vyprávět, co byste měli dělat, ale jak vám přicházím jako partner, jako spojenec. A také jde o takovéto intelektuální sdílení řešení problému. Tým už zde eh, eh, řekl velice kvalitní definice umělé inteligence, takže to nebudu opakovat. Myslím, že je velice dobrým, kvalitním způsobem eh, tu problematiku představil a představil terminologii, protože je to docela komplikovaný terminus AI, ale myslím, že jeho přednáška byla také krásně analytická, kdy ANI eh, a GAI eh, od sebe krásně oddělil. Takže já bych se opřela o ty jeho definice. Řekla bych, že souhlasím s terminologií, kterou on eh, představil a zahrnula bych ji do svých poznámek. Měla inteligence není nic nového. Možná někoho, kdo se nově zabývá diskurzem umělé inteligence, se to někomu takhle dá, ale vzpomínáme se na Alena Turinga a jeho příspěvek AI. A takže posledních 30, 50, 60 let, co se odehrálo ve velké míře v Evropě a také v USA. Takže umělá inteligence není nic nového. Ale možná bychom si to mohli postavit do širší perspektivy. E, auta na dálková ovládání, no, stále ještě řídí lidé ale ale máme zde střechy, střely s plochou dráhou letu, které už jsou samostatně zacílené, potom máme ICBM a další, potom samé autonomní systémy, které už se používají ve válkách a máme už několik eh, příkladu využití v námořnictvu těchto semiautonomních systémů. Nebudu do toho dále zacházet, ale čemu se dnes chci věnovat, je to, jaké nastávají, zde přicházejí technologie, které se, řekněme, průběžným způsobem učí. Nejsou zde tady plány nebo detailní algoritmy pro zjištění cíle, ale oni se vlastně vytvářejí svoje vlastní informace a vlastní pokyny, jak se chovat na základě toho, s čím se setkají. A je to něco, co předtím vlastně nebylo pro ně nějakým způsobem, předvydatelným způsobem předem nadefinováno. Takže takto bychom to mohli mm, definovat, v čem spočívá ta velká změna. protože to je tedy aktuální stav. Vlak umělé inteligence už vyjel na cestu, ale musíme si realisticky uvědomit, že už zde jsme v takovém, nechci říci, závodu zbrojení, protože eh, nechci používat takovéto eh, formulace, ale je zde v oblasti obrany takový globální závod ve využívání umělé inteligence a kdo eh, proti komu získá konkurenční výhodu. Zavedení AI není má, myslím, zásadní geopolitické dopady z hlediska technologií. Musíme si tedy položit otázku, jak budeme na problematiku pohlížet krátkodobě, době a dlouhodobě a jaký si zde nastavíme program inovací v obraně. Dobrá, no, sarkasticky řečeno, známe byrokracii vaši i naši, která má dlouhou, po, známou pověst a musíme vždy hledat kreativní řešení, jak tu byrokracii trochu obejít nebo zkrátit si cestičky byrokracií. Hm, to se týká i oblasti obrany. Lidé mají právem takové obavy, že to tady bude vypadat jako nějaký terminátoři, ale vzdělané publikum už ví. Nicméně obecně zde panuje určitá obava, která je možná zbytečná, ale to neznamená, že bychom na ní neměli reagovat. Protože jsou zde eh, důsledky v vlasti práva, etiky a podobně. To vše bychom měli zohlednit. Určité eh, obavy z nějakých těch robotů, zabijáků, z americké perspektivy člověka, který tráví mnoho času v Silicon Valley a v různých eh, inovativních centrech USA a globálního světa. Je to, myslím, předčasné se takto bát. Já myslím, že důvodu k obavě v našich životech je spousta, takže tento typ obav bychom měli rozhodně dát dolů na ten seznam obav. A pokud chcete, abych někde vystoupila na toto téma, tak mě klidně oslovte. Tak jaká je aktuální situace v USA? Já myslím, že zaostáváme v tom závodu v oblasti umělecké, eh, v umělé inteligenci. Klidně to rozvedu blíže. Ne, jsem nějak pesimistka, ale snažíme se prostě realisticky odhadnout naše investice, združování talentů. Nemáme státní plán umělé inteligence. Je zde několik eh, faktorů, které vlastně v té tabulce hrají roli. Já si myslím, že eh, zde tedy závodíme s Čínou. Ale já bych se ráda zaměřila na svá zjištění a možná určitá doporučení pro vás jako vážené publikum, kteří se věnujete řešení problémů. V USA, ale jistě to platí i pro Evropu, že se zabýváme různě Eh, zapojením umělé inteligence v oblasti vojenství. Já jsem vedla mnoho rozhovorů na toto téma a zjistila jsem, že se zintenzivnil zájem eh, vedoucích představitelů NATO nebo i politiků diskutujících o umělé inteligence eh, ve spojeneckých strukturách, umělé inteligence ve vojenských kapacitách a dopadech umělé inteligence i na ostatní složky ekonomiky. A diskuse je taková, že zástupci Evropského vojenského průmyslu, s kterými jsem eh, diskutovala, tak je tu otázka použití umělé inteligence ke snížení nákladů a zlepšení situace. Myslím, že mám ještě jednu minutu na svůj projev. Je 9.51. Ale umělá inteligence znamená také pro různé lidi různé věci. A často se to e, vlastně popisuje jako něco, že z našich jako dát to udělá jako jakýsi záhadný mix a a třeba Emmanuel Macron ve Francii v této oblasti umělé inteligence, myslím, zajímá zajímavé vůči postavení. Je opravdu zajímavé sledovat, co o tom říká. Můžeme si představit Francii jako takový startup. To zní zajímavě, že? Jeho výroky k tomuto tématu jsou zajímavé, co by zástupce dané země západního světa. Že Francie by mohla být takovou startupovou zemí v této oblasti. Na závěr, paní Moody, mi řekněte, eh, mi dovolte říci šest drobností, nebudu zacházet do detailu. Takže co může udělat Evropa pro to, aby se více zapojila do umělé, oblasti umělé inteligence, jak zabránit v rámci na to ehm, zvyšování té technologické propasti mezi jednotlivými zeměmi. Mám zde šest doporučení, rada vám je dám i písemně. Za prvé, nečekejte. My jsme zde vlastně na stejné lodi, Prostě ten vlak vyjel, takže teď je na čase klást ty náročné otázky. Za druhé, umělá inteligence tam není, jde o to, že by se, se to mělo pořizovat jenom v USA. Není to je čistě technologie pouze USA. Za třetí, potřebujeme zde celostní vládní přístup k této problematice. Za čtvrté, samozřejmě je to eh, svůdné chránit si eh, evropský eh, průmysl AI a vylučovat ostatní země, ale já bych zde jako partner partnerovi chtěla říci, že je klíčové zde nemít pevnost Evropa. A víme, že v mnoha oblastech jste lídři ale je důležité zde být otevření dále. EU a NATO, to jsou, myslím, ty klíčové prvky v té mozaice umělé inteligence zde v Evropě. A je to otázka, jak to budete řešit na úrovni členských států i Evropské unie. A utváření pravidel, protože vy máte tu možnost je utvářet právě zde, tento podvýbor to dokládá a je to něco, co nemůžeme jen tak vysedět s tím, že budeme možná vyslyšeni. Ale pokud chceme dosáhnout výsledku, tak si musíme sednout společně ke spolu a utvářet pravidla nejenom pro jednotlivé státy a jejich obranu, ale i pro tu kolektivní bezpečnost. Já vám děkuji. Thank you as well for the, uh... Děkuji mnohokrát. Děkuji za to výzvu, kterou jste nám také dala, co se týče budoucnosti. Oběma vám děkuji za velice informativní, obsažné přednášky. A teď máme čas na vaše reakce. Prosím. Děkuji mnohokrát. Kdybych eh, eh, měla obavy, než jsem sem přišla, než bych se jich teď zbavila, skutečně. Zejména když říkáte, že musíme mluvit o naší roli. Já si myslím, že my u nás v parlamentu jsme o naší roli uvažovali. My jsme žádali o mezinárodní zákaz autonomních zbraní. A nedávno jsme schválili usnesení, kde bylo nás 566, protože my se obáváme, že čas mm, běží a eh, jeho stále méně. Je třeba, aby rada zaujala nějaký postoj. Protože když chceme přijít do OSN s nějakou ideou, co je třeba udělat, musíme mít společný postoj a to zatím, tomu zatím tak není. V parlamentu ano, v parlamentu máme společný postoj a já se domnívám, že Role Evropy by měla být pracovat na zákazu těchto zbraní. A domnívám se, že nemůžeme říci, že to je prostě eh, nemůžeme uvažovat v rozmezí desetiletí, musíme uvažovat prostě i v dlouhodobé perspektivě, musíme uvažovat na mnoho desetiletí dopředu. A já si kladu otázku, je možné to zastavit? Nedospějeme-li k mezinárodnímu zákazu, bude možné nějakým způsobem to zastavit? Protože podle toho, co jsem teď slyšela, to je jako, že slyším, závodění ve zbrojení pokračuje, USA trošku pokolhává, musíme udělat víc, možná s Evropou. No je možné to nějakým způsobem zastavit? Já mám opravdu velkou obavu. Možná v tom dalším panelu, kde se bude hovořit o rozhodování, já tady bohužel musím jít na jiné zasedání, ale přeci tady to je tak důležité, kdo bude rozhodovat, kdo na sebe vezme tu odpovědnost a kdo ponese odpovědnost, když něco nezafunguje nebo když se tyto systémy dostanou do nesprávných rukou. Vždyť i to se může stát, víme to. A pak, když teď jsme demokraciemi a měli bychom mít systémy, které fungují, my vůbec netušíme, jaké vlády přijdou a zdali něco nezmění nebo nepřeprogramují tyto systémy. Já mám skutečně tak veliké obavy a teď po tom, co jsem si vyslechla, mám obavy ještě větší. Já bych se chtěl zeptat, No, já bych se chtěla zeptat na něco jiného. A, a také na to, co právě řekla moje předřečnice. Já se domnívám, že tento proces nelze zastavit. Nelze ho zastavit, ale Podívejme se na to, co se stalo v minulosti v dobách eh, závodění ve zbranění. Eh, vojenský průmysl vyvíjel nějaké moderní aplikace v době technologií GPS nebo počítačů a potom krok po kroku tato řešení, tyto aplikace se nasměrovali, přesměrovali do civilní oblasti. Ale dnes jsme v naprosto nové situaci, z čehož vyplývá má otázka. My hotovíme, dnes hovoříme o výzkumu e, umělé inteligence, ale tyto výzkumy se provozují v nejrůznějších místech a Můžeme je zároveň používat ve vojenské i v civilní oblasti. Používají se v obou. Je to tak? To je první otázka. A máme-li tady čistě vojenský výzkum, eh, specificky zaměřen na vojenské účely a eh, civilní výzkum prostě k tomu ani nemá kontakt, tak já se domnívám, že ta možnost přenést výsledky výzkumu eh, aplikací eh, v oblasti dvojího využití je nesmírně využívá, důležitá. Děkuji mnohokrát. Já jsem narazil na článek nedávno v New Yorku v květnu tohoto roku kde eh, se objevila otázka, jak velký strach bychom měli mít z umělé inteligence. Bylo to napsáno pánem, který se jmenuje Ted Friend, eh, což eh, je velice podobné jméno mému jménu, ale to je podobnost čistě náhodná. Já obecně jsem vůbec nevěděl, o čem píše, ale rád bych si dovolil teď citovat kousek odstavce z toho, co píše právě přesně o tom, kdy a kde nás naše zvědavost zabije. Určití věci a novináři se obávají, že až vyrobíme umělou inteligenci, eh, budeme muset nosit a přijde možná soudní den. Eh, stane se něco, čím už ne, před čím už nebudeme moci uniknout. Steve Hopkins řekl, že to by mohlo znamenat vlastně konec eh, závodění mezi lidmi, konec lidstva, ale a konec lidské rasy, promiňte. A, eh, po, nebo dojde-li k pomalému zániku, A nebo to bude dusání gorily, kdy dosud nepředstavitelné algoritmy se prostě naládují do robotů. A já bych byl, já bych se teď rád dověděl, co si myslíte vy o tom, jaký dopad to na nás bude mít? Děkuji mnohokrát, děkuji vám, kolegové. To je poslední otázka, kterou se zaznamenala, takže nejprve požádám paní Anderson, aby zareagovala a potom kolega. Já bych nejprve ráda zareagovala na vás a já si velice vážím vaší upřímnosti a vášně, s níž kladete otázky. Důvody prostě s našimi někdy jinými postoji souvisí samozřejmě s naším backgroundem, s místem, odkud eh, pocházíme. Teď já vám jenom řeknu můj názor na věc a netvrdí, nedělám si nárok, jak si na eh, pravdu. Bude to prostě můj názor na základě zkušeností práce na ministerstvu obrany tolik let. Já jsem prostě realistka. Já bych si přála, abychom žili ve světě bez nukleárních zbraní. Já si přeju celou řadu věcí. Já bych si přála, abych mohla říci, že věci by měly být přesně tak, jak vy to říkáte. Eh, protože až do konce života Eh, chci, eh, bych se o to ráda zasazovala. Jenomže já nevěřím v by, v podmiňovací způsob. Něco by mělo být tak a tak. A myslím si, že zákaz zbraní nemá smysl, protože nefunguje eh, například smlouva o nešíření jaderných zbraní, nukleárních zbraní Podívejme se například na zákaz vývoje nukleárních zbraní. To nezabránilo Severní Koreji, aby nevyvinuli nukleární zbraň. Máme náš vlastní nukleární arzenál, s kterým doufáme, že budeme mít odstrašující účinky. Eh, říkám vám, toto nemusí být pravda, jako není to tak, že Američan musí mít pravdu, je to pouze můj názor. Když hovořím o Eh, umělé inteligenci. My už jsme v tom období, ale jak už jsem řekla na vaši otázku, já se nedomnívám, že by zákazy tady nějakým způsobem pomohly. A eh, k té otázce, že jak bude fungovat umělá inteligence, co nám přinese. Já budu upřímná. Myslím si, že umělá inteligence sama o sobě je neutrální. Nechci říct, že je buď špatná nebo dobrá. Lidé z ní dělají to či ono. To znamená, když se dostane do odpovědných rukou, může zvýšit kapacitu člověka a zvýšit potenciál. Každý moderní Eh, jakékoliv moderní adjektivum v té éře, ve které žijeme, je definováno nějakou určitou tedy kreativitou, představivostí, Ehm, i v potenciálním rozvoji dalších technologií. Já v to velice věřím. Já tedy nevěřím tomu, že bezpodmínečně, že by to vždycky mohlo fungovat výborně, ale my investujeme v Evropě a v Severní Americe eh, díky tomu, že technologie zatím dobře fungovaly, čili pro mne technologie je neutrální. A opět domnívám se, že tady ty obavy, které zde panují a váhání, které tady je, já se nedomnívám, že by tady byl nějaký nevratný vývoj. Protože ať už se stane to, co vy jste řekla k zákazu, když by tady byl zákaz zbraní, rozhodně to nezabrání vývoji dalšímu. Podívejte se na Čínu. A myslím si, že Eh, tady, ať se podíváme na investice, na ty dvě miliardy, které se investují v Šanghaji, nebo ten jejich plán, který má Čína to, aby do roku 2030 se staly jaksi mocností, eh, která bude mít zaujímat první místo na světě. Eh, a to je prostě mm, vyvozeno z geopolitických údajů, které máme a Číňané podle Erika Šmita, který byl do nedávna předsedou příslušné pracovní skupiny, která se tím zaobírala a já jsem měla příležitost eh, se s ním před dvěma měsíci sejít, pan Schmidt by dnes řekl. Jak dlouho si myslíte, to bude ještě trvat, než Číňané předběhnou, svě, předběhnou Ameriku ve vývoji umělé inteligence. Odpověď by byla 4, on řekl 4 až 5 let. Možná se zmílil, ale ten trend se ubírá tímto směrem. Takže když tady máme eh, já, která se zúčastním i těchto postranních konverzací a mám přístup k těmto tématům i na různých fórech, eh, myslím si, že je důležité hovořit o tom, jakým způsobem budeme dál rozvíjet tuto technologii, ale to neznamená, že bychom o tom neměli jak si uvažovat. Já se nedomnívám, že bychom prostě měli tu myšlenku zákazu, o kterém jste hovořila, úplně zapomenout, dát ji někam na stranu. Já si myslím ale, že bychom spíš se měli soustředit na další vývoj umělé inteligence a podívat se, jakým způsobem budeme moci upravit, regulovat její vývoj takovým způsobem, abychom neohrozili naše země ani kolektivní bezpečnost Spojených států. Opět říkám, je to pouze můj názor, velice si vážím vaší upřímnosti a vašich pocitů, které jste tady vyjádřila. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát a teď eh, Mm, eh, závěrečné poznámky kolegy. Vy jste se zmínil o nesmírně důležitých bodech. Když se podíváte na vojenskou historii, myslím si, že nikdy tady nebyla taková příležitost, kdyby státy se nechopili příležitosti, aby se snažili získat technologickou přednost vůči konkurentům, kdyby bývali mohli. Podívejte se například na letadla pro vojenské účely nebo podmoř, no, na ponorky. Státy vždycky e, tuto technologii samozřejmě se snaží rozvíjet eh, eh, za války. Ale, i když to říkám, tak to znamená to, že když, jestliže my jako Evropané chceme mít slovo v tom způsobu, jakým způsobem se takové technologie mají rozvíjet do budoucna, musíme jednak vědět, co se děje, získávat naše znalosti, ale musíme být také zapojeni do toho, abychom byli schopni spolu tvořit normy, standardy. A evropské vlády mohou hrát významnou roli v, v rozvoji našich norem, standard v této oblasti a tomu se jistě bude věnovat naše druhá sekce a to se týká také té technologie dvoj, zboží dvojího užití. Ne veškerá technologie dvojího užití, protože ve vojenské aréně Sphinxy musíte mít lepší systémy, ale aby se zabezpečilo, že nedojde ke zneužití, myslím si, že Role vlády je nezastupitelná. Vlády by měly být zapojeny do této oblasti. A teď ten fascinující článek v New Yorku, který jsem také četl, eh, je to, je to postupný, postupná změna nebo náhlá změna? V, v 90. letech jsme tady měli tu explozi internetu, i když existoval už dříve, ale, díky, ale prostě v těch 90. letech větší část populace získala přístup eh, k internetu a myslím si, že to bylo v roce 2006. Bill Gates řekl, že očekává, že technologie, informační komunikativní technologie budou mít větší dopad v příštích 15 letech, než co měly v minulých 15 letech. A já jsem si řekla, jak je to možné. Byl rok 2006, měli jsme e-mail, já už jsem se díval na některé věci online, nakupoval jsem online. No a teď se podívejte, v na rok 2018 máme tady YouTube, WhatsApp, eh, ten masivní dopad na sociální sítě a na ekonomii a technologie v našich společnostech No co tím chci říci? Tyto postupné změny po několika letech vedly k obrovské kvalitativní změně. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď pan Buchner se chtěl na něco zeptat? Děkuji mnohokrát. Vy jste řekla, že každá nová technologie je neutrální. Já si to nemyslím. Já jsem jaderný fyzik a nedomnívám se, že tato část je neutrální. To, co můžeme dělat, je udělat určité hodnocení nebezpečí takové záležitosti. Samozřejmě e, přinese to určité výhody, o tom není pochyb, ale ale není naším mandátem dívat se, tak jak vy jste to řekla, dívat se na to nebezpečí a rozvíjet věci, které zabrání takovému nebezpečí. Pravdou je, že Čína je velice aktivní v této oblasti, ano, to je pravda. To znamená, že naše reakce nemůže být dělat to tež, rozvíjet to tež. Naše reakce musí být, jakým způsobem to můžeme zastavit. Jakým způsobem můžeme dospět k nějaké smlouvě, dohodě, než tato technologie bude moci být využita. Ta eh, úmluva uh, o nešíření zbraní, uh, o, o nešíření, uh, zákaz nukleárních zbraní přišla příliš pozdě. Uh, A já si myslím, že tady jsme v té situaci, kdy stále ještě máme čas. No, musíme začít bezprostředně, ale máme stále ještě šanci něco změnit, abychom eh, takovým věcem eh, zabránili. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Ano, to jsou ty výzvy, které máme s tím, abychom my jako legislativci rozvíjeli legislativu včas. Já eh, vím, že jistě budete znát vývoj manhattanského projektu a těch úvah, které měli věci v tom manhattanském projektu a o co se mysleli poté. Ale je také těžké, jak si nevynalézt pět nukleární zbraň. Podívejte se na tu dobu, která trvala USA i Sovětskému svazu zjistit a vyvinout kontrolní mechanismy, včasně národních verifikačních systémů. To bude jistě také téma pro druhý panel. Dnes by byli možná schopni monitorovat nukleární schopnosti jeden druhého a tím pádem zarazit ten závod ve zbrojení, který začal po druhé světové válce, čili jak můžeme přemýšlet o národních eh, možnostech verifikace těchto systémů v tomto kontextu. Já si myslím, že to asi bude také téma pro ten druhý panel, že ano, to bylo velmi užitečné. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám opravdu za vaše příspěvky a teď přestoupme k další části našeho slyšení. Now, indeed, time to turn to the... Kolegové, ano, skutečně měli bychom se nyní pustit do toho, té samé podstaty toho tématu, o těch detailů, totiž k, eh, do otázky jak regulovat umělou inteligenci, a to zejména v oblasti dopravy, eh, pardon, obrany. Já bych eh, nyní chtěl ale předat slovo panu Defeovi, který je eh, ředitelem dohledu nad programy umělé inteligence na univerzitě v Oxfordu. Děkuji a děkuji kolegům v panelu, kteří měli ty úvodní projevy. Já se Eh, pustím nejdříve do toho, co již možná bylo trošku řečeno. Eh, určitě umělá inteligence je předmětem zájmu v médiích a všude jinde. A tento eh, zájem je často veden takovým ehm, prostě popularitou a nechápáním. A mluví se o tom, že na druhou stranu ta technologie je Eh, určitě klíčová a bude eh, definovat eh, to, jak bude vypadat 21. století co je umělá inteligence. Já se pokusím o jiný pohled na umělou inteligenci. Určitě bych řekl, že je to technologie všeobecného účelu, a která propojuje technologie, jako je elektriky, elektri, optiku a mikroprocesory. A znamená to klíčový Představuje to celou řadu eh, aplikací, které mění ekonomiku, společnost a eh, vojenství. Je obtížně kontrolovatelná, protože má dvojí užití a jak si se eh, rozpouští v celé ekonomice a těžko je také predikovatelné. Já bych si tvrdil, že to není jenom tedy technologie obecného účelu, ale je také transformativní. Eh, hovořil bych tady o hypotéze dostatečnosti, která tak, jak dnes existuje a bez dalšího zlepšení dnes, jak existuje, je eh, jaksi připravená transformovat globální eh, sociální situaci, bohatství a moc. Přesto se čeká, že budeme svědky zásadních eh, změn v eh, vývoji a uvádění těchto dovedností. Jednak to může vést k změnám na pracovním trhu, eh, na navyšování nerovnosti, zásahu do soukromí, Eh, změnám v mo mocenským a také jaderné nestabilitě a vůbec vojenskému vyžití umělé inteligence. Na druhé straně ten progres jde dál, ten pokrok jde dál a eh, každý rok se věci eh, mění, dostáváme se do kategorií jako je meta learning, transferové učení, eh, meta učení eh, eh, samostatné bez dohledu a další věci. Je tedy obtížné předpovídat dovednosti, aplikace a výzvy, které se objeví v následujících 10 až 20 letech. To vede k otázce, kdy se zásadně promění ty dovednosti a kdy tedy vznikne jiná umělá inteligence. My zatím nevíme. Pokud to někdo předpovídá, tak vlastně se neopírá o znalosti nebo ví něco, co my nevíme. Tady na tom obrázku je představa výzkumníků z roku 2016, kdy eh, byli dotázáni, kdy se objeví ta všeobecná umělá inteligence. Ta jedna osa je od roku 2016 a ta křivka je narůstající pravděpodobnost. Když e, se podíváme, a jsou to, je to náhodný vzorek jednotlivých odpovědí a je tady velká rozmanitnost. Někdo říká za deset let, tedy velmi e, rychle, někteří říkají že velmi pomaly za 100 let. Ty se přibližují k té ose X a někteří jsou uprostřed. Medián je to červené, ale ty výsledky nám jasně říkají, že nevíme, kdy se tedy tato obecná umělá inteligence objeví, ale víme, že to nebude daleko v budoucnosti. Třeba, že je zdůvodněný názor pro všechny tyto, všechna tato stanoviska Několik zásadních poznatků. AI se rychle mění a je obtížně predikovatelné a o, e, ne, ne, také se obtížně předpovídají jeho sociální dopady e, negativa a pozitiva jsou e, difuzní, to znamená, jak si se pohybují po celém světě, v různých firmách, v různých státech a je tedy potřeba nějakým způsobem dohlížet globálně. Na druhé straně, pokud máme nějakým způsobem regulovat a e, řídit e, tuto umělou inteligenci jsme vystaveni velmi zásadní výzvě a to, že, e, že ty velké, velké mocnosti mají pocit, že jsou v jakémsi závodě v oblasti umělé inteligence. Pokud jde o tyto závody, je tady celá řada neporozumění a budu tady o tom hovořit o některých těch aspektech těchto, eh, těchto závodů. Za prvé se jedná o soutěž o eh, talent, o odborníky. Při eh, ti, kteří se snaží o tento závod ve zbrojení, Eh, mm, se snaží přetáhnout ty nejlepší eh, odborníky, ale to není samo o sobě závod ve zbrojení, to je běžná ekonomika a pokud je eh, nedostatek určité dovednosti na trhu, je tady o ní určitý zvýšený zájem a jak si se soutěží. Druhá část té dynamiky, je nestrategická mezinárodní hospodářská soutěž. To je také nevhodné při rovnání, protože hospodářská soutěž není eh, vojenskou soutěží. Eh, a ty politiky, které jsou nezbytné pro strategie, jsou eh, ne ze své podstaty v nějakým způsobem eh, stojící proti sobě, tedy jakoby rivalové. Na druhé straně je tady pocit určité strategické hospodářské eh, soutěže, eh, kdy vlastně globální oligopoly je eh, vlastně získávají kontrolu nad všemi trhy. Toto, tento průmyslová soutěž či závod, ten je obtížně kontrolovatelný a bohužel nelze jak si zabránit tomuto e, jenom dohodami v oblasti zbraní. A konečně jsou tady samotné vojenské závody, kdy jde o úzké využití ve zbraňových technologiích, jako jsou autonomní zbraně. To je též nebezpečná obla, e, oblast e, <clears throat> Tyto závody a strategické průmyslové eh, eh, závody jsou, jsou, představují základní riziko a jde, potře- eh, jde otázka, zda by ty investice neměly jít do nějakých jiných oblastí. je tady nebezpečí, že dojde k militarizaci celého toho průmyslu, nedá se eh, jakoby samotnou umělou inteligenci zařadit na kontrolované eh, eh, seznamy vývozního vyváženého zboží pro export, které je pokud se pohybujeme ve společnosti otevřené vědy a obchodu. Nepřátelství mezi Spojenými státy a e, Čínou e, je e, právě vedeno touto obavami o technologické ztráty a mohlo by se stát jaksi základem pro další nepřátelské kroky a mohlo by také omezit mezinárodní snahy o pozitivní využití AI. Za čtvrté, a to je možná nejdůležitější, dynamika těchto závodů může eh, odhalit katastrofická nebezpečí, eh, která nám mohou hrozit. Jsou tady sice určité trade-offy, určité výměné mechanismy, je možno si představit budouc, eh, budoucnost, že existují autonomní eh, kybernetičtí eh, agenti, které mají hájit naše, bránit naše sítě. Pokud je nezbytná rychlá reakce, Eh, potom zde bude tlak na to, aby ten systém reagoval autonomně a tím se dostaneme k tomu, čemu se říká blesková válka, eskalace eh, nepřátelských eh, aktivit, která může vést tedy k nechtěním důsledkům. A takovéto eskalace mohou být nebezpečné. Během studené války Spojené státy a Sovětský svaz vytvař, vybudovali systémy jaderné odvety, kde, kde mohlo dojít k nějakým falešným poplachům, které by případně vedly k katastrofickým dopadům. Proto jsou ty závody nebezpečné. Pak jsou tady také, také jemnější nebo mírně nápadná rizika, která vedou k erozi Eh, hodnot, tak jak eh, se vzdáváme části některých zisků nebo mocenské kontroly. Někdy tyto hodnoty mohou být právě překážkou v těch závodech. To, to jsou tedy některé ty obavy a jak je můžeme eh, řešit. Pokud dojde k této dynamice, tak je obtížné ty kroky činit, ale jsou zde určité. Je možné přijít s dobrými eh, normami a politikami, které by byly konkrétní a specifické. Eh, mohly by to být politiky, které se týkají transparentnosti, rovnosti, ochrany soukromí a autonomních zbraní. Eh, to však samo o sobě je obtížné a nedostatečné protože není úplně jasné, čemu se snažíme vyhnout, takže je obtížné se dohodnout na řešení a taková řešení by i tak nebyla dostatečné. navážu tady na předřečníky, kteří eh, hovořili o eh, kontrole zbrojení, to by bylo skutečně mm, zásadní a důležité se tím zabývat, ale jak víme z historie, je to velmi obtížné. Jsou to eh, věci, které se těžko ověřují, zda tam tedy je ta dobrovolnost plnění, je také obtížné dohodnout se na tom, co je nebezpečné. Dalším překážkou že je, že technologie se rozvíjí velmi eh, rychle a jsou tady i ex externí zájem, zájmy a charakter rizik se také velmi rychle proměňuje. Tyto eh, obtíže je třeba řešit kreativními řešeními. A jedna slibná věc je možná eh, a pokusím se tedy takovéto slibné možné řešení nastínit. Je možné, že bychom vybudovali svět, kdy eh, eh, hardware bude mít kódované vlastnosti, které nebude možné bez eh, verifikace do nich zasáhnout. Můžeme si představit i svět, kde se vybudují autonomní zbraně, které budou vybudované na tomto hardwareu, do kterého nebude možné zasáhnout. A e, to vyřeší naše bezpečnostní dilema, kdy e, vlastně investice do těchto mechanismů nebudou e, strachem, nebudou obavou pro jiné státy. Um, můžeme hovořit o spolo, eh, kooperační nebo spolupracující metanormě, která vypadá náhle, následovně. Eh, neřízený eh, závod o zisk a moc může vést k mm, poškození našich hodnot, nicméně Eh, můžeme eh, k tomu přistoupit obráceným a to tedy kooperativním způsobem. Potřebujeme k tomu velký rezervoár zdrojů pro společné dobro, k tomu je potřeba vládní zdroje a legislativa, eh, nastavení veřejnosti a spotřebitelů a také sociální laboratoře, firmy a neziskovky. Tento rezervoál by byl k podpoře těch aktérů, kteří využívají umělou inteligenci k všeobecnému prospěchu. Klíčovým otázkou je, zda můžeme definovat, jak co to znamená jednat ve prospěch společného dobra. To je ta spolupra kooperační metanorma. Každý aktér by měl Eh, vysvětlit, jakým způsobem chápe sociální závazek tohoto aktéra, tak Nejde tedy jenom o to vytvářet dobro, ale vytvářet i porozumění a chápání toho, co to znamená. Prvním krokem je eh, Eh, odpovědnost na těch, kteří mají co velký prospěch z umělé inteligence a mají ji pod kontrolou. Evropská unie by mohla hrát klíčovou úlohu v tom, že by eh, přes, <clears throat> přesměrovala ty závody na něco pozitivního. Evropská unie je protiváhou Spojených států a Číně Eh, Číně a členské země jsou aktivní při budování eh, norem a institucí. Jsou Evropská unie také v dobré situaci při koordinační úloze a nastavování odsvědčených praktik. Má také dobrou pověst a eh, sílu institucí pro mezinárodní spolupráci při vytváření globálních norem institucí a programů. Domnívám se, že eh, nejdůležitější otázkou tohoto století je, jakým způsobem budeme eh, řídit a regulovat AI. Pokud to budeme dělat, eh, činit dobře, bude se nám dařit řešit i jiné problémy, jako je klimatická změna nebo chudoba je mm, potřeba se skutečně zaměřit na to, jak umělou inteligenci řídit a domnívám se, že v tom může EU hrát klíčovou Eh, úlohu. Eh, děkuji, děkuji také. Eh, váš, váš projev byl následován krátkým potleskem a nyní předám slovo druhému řečníku v druhém panelu, panu Marcelu Dikovi, který vede mezinárodní výzkum v oblasti bezpečnosti Německého institutu mezinárodní spolupráce. Děkuji vám. Vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za možnost zde vystoupit na téma umělé inteligence a bezpečnosti. Já chci říci, že zde hovořím sám za sebe jakožto vědec na dace Stiftung Wissenschaft und Politik a nikoli jako koordinátor mezinárodního panelu IPRAV, panelu pro regulaci autonomních eh, zbraňových systémů, ale pokud máte k tomuto nějakou otázku, můžete se zeptat v diskusi. A přesto některé výsledky mé práce jsou v souladu s IPRAV, ale můžete najít online na stránkách iprav.org jejich eh, zprávy. Já mám sebou i několik eh, výtisků, takže pokud vás tyto zprávy zajímají, rád vám je rozdám. Měla inteligence měla velký, má velký dopad na budoucnost bezpečnosti a obrany, to už zde zaznělo. Měla inteligence bude implementována do zbraňových systémů, například pro podporu autonomních funkcí, e, zacílení, e, výběr, spuštění nebo útok. Různé aplikace v oblasti logistiky, podpory boje, komunikace, řízení, kontroly právě vznikají a nebo vzniknou v budoucnu. Je dost jisté, že technologie i aplikace užití bude určitou měrou eh, řízeno regulováno mm, vojáky samotnými státy, standardizačními, normalizačními organizacemi, normovacími organizacemi a aliancemi v rámci vnitrostátního a mezinárodního práva, tak jako to bylo i u konvenčních technologií. Ale je zde jeden charakteristický rys a sice systémy s umělou inteligencí jsou schopné rozhodnout zda, kdy a kde se použije síla, což může vést k životě je usmrcení člověka. A to vede k základním etickým otázkám. A důležité je zodpovědět tak, aby byly nastavené jasné mantinely regulace. Já se dnes zaměřím eh, regulací eh, systému LAVS, což jsou smrtící autonomní eh, zbraně tak, jak jsou označeny v úmluvě o některých konvenčních zbraních CCV v Ženevě je to mezinárodní útvar, kde se diskutuje o tomto typu zbraní a máme zde diskrepanci mezi AI systémy a legislativou na straně druhou. A CSV je základní organizace při vyhodnocování mm, možností regulací. Takže to je to, co se týče procesu, terminologie i právních úvah CCV. V roce 2017 eh, CCV vytvořila skupinu eh, vládních expertů GGE, tak aby zkoumala možnosti regulace a fungující definice. Zatím ovšem v rámci mandátu příliš nepokročila. GGE pravděpodobně bude diskutovat o dané problematice také v roce 2019. Zatím neexistuje obecně odsouhlasená definice systému LAVS a ani společný základ toho, zda takovéto zbraně už existují nebo ne. Některé ovšem už mají, země mají vnitrostátní definice, například USA a Spojené království. CCV je fórum, fórum mezinárodního práva, zvláště humanitárního práva. Práva jde zde tedy o akceptabilní používání zbraní obecně, spíše než o regulaci technologie jako takové. Tento přístup vede k tomu, zda to L, eh, smrtící letální flos, potřebujeme nebo nepotřebujeme. Zatím se používá z důvodu kontinuity. Asi je přesnější hovořit o autonomních funkcích ve zbraňových systémech, než o autonomních zbraňových systémech. A tak, abychom nějak neantropomorfizovali schopnosti zbraní. Například panel IPRAV používá pojem komputační systémy nebo komputační metody, aby poukázaly na tuto relevantní komputační výpočetní technologii, aby nebyly formulace typu systém si myslí, že systém rozhoduje, že a podobně. Samozřejmě lidé mohou delegovat rozhodování a úkoly na stroj. Technické definice zde asi nejsou úplně vhodné, proto se CV um, zaměřuje na lidský prvek v zbraňovém systému. Velitel a operátor jsou ty subjekty, které eh, eh, musí udělat právní posouzení použití síly podle mezinárodního humanitárního práva. A proto jsou také označeny za kritické funkce zbraňového systému. Výběr a eh, interakce s cíly. Teď je zde otázka, jak má být nastavena lidská kontrola těchto zbraní, tak aby to bylo v souvislosti s mezinárodním humanitárním právem. V jádru tohoto splňování podmínek mezinárodního humanitárního práva jsou mm, právní posouzení, rozlišení bojovníků a nebojovníků, eh, vojenská nezbytnost a přiměřenost užití síly a princip eh, předběžné opatrnosti. Pojem lidské kontroly musí být eh, relevantním principem mezinárodního humanitárního práva. Jaké jsou zde možnosti pro regulaci? Jak už jsem zmínil, technologie hrají důležitou roli pro možnou regulaci přímo či nepřímo. Na rozdíl od eh, jiných definicí, tak zde máme i pojmy typu hardware, a kde nestačí prostě jenom číslo typ zbraně. Je celkem lehké definovat například o zaslepující laser, tank a nebo e, raketu opalovanou na moři, ale e, smrtící autonomní zbraňový systém se takto popisuje velmi těžce. Distinktivním rysem je role člověka v každém kroku takzvaného zacelovacího cyklu. Americký zacelovací cyklus, který používá panel IPRAV, má šest kroků. A sice nalézt, zafixovat, mm, sledovat, zacílit, spustit a později potom vyhodnotit dopad. Je důležité si uvědomit, že vypočetní metody Například strojové učení nebo neuronové sítě lze používat individuálně nebo v kombinaci eh, v tomto cyklu. Takže už dnes ty eh, zbraňové systémy s umělou inteligencí jsou spíše eh, systémy než samostatné platformy. Ten pojem inteligentní je spíše takovým systémem různých senzorů, procesorů, platform a efektorů. Vyvíjejí se tím, jak se násobí také e, propojení sítě. Není to vlastně řízeno jednou centrální jednotkou. Potom zde máme e, systémy s lidským, bez lidského faktoru, ale lidská role je zde důležité od monitoringu po řízení celého systému nebo jeho částí. Možná je to jednoduché eh, eh, odlišit pilotní a bezpilotní systém, ale musím si uvědomit, jaká je zde role lidského operátora, bez, kdyby neměl znalosti, dostatečné znalosti softwaru a hardwaru. Testování a vyhodnocování schopností dat a kontextu je nesmírně důležité, stejně tak jako schopnost programovat statistické metody, strojové učení a trénovací data by neměla zvrátit rovnováhy. Je zde etický a morální imperativ kontrolovat tyto autonomní systémy vždy. Ale zahrnutí etické dimenze jde ještě dále. Máme zde čtyři relevantní kategorie, která se diskutují na mezinárodních fórech jako CCV a další. První je operativní dimenze. A cituji, IPROS a vztah eh, člověka a stroje, zpráva z března 2018. Na praktické úrovni je zde silný podnět, aby se udržovala aby se snižovalo eh, riziko a udržovala eh, bojeschopnost. To se eh, překrývá s operativní efektivitou, což je založené na preciznosti, předpověditelnosti a smrtící efektivnosti. Vojsko používá různé mechanismy, aby kontrolovali násilí. Pokročilé zbraňové systémy mají různé režimy, bezpečnostní mechanismy a postupy, které mohou vést eh, k tomu, aby úspěšně fungovaly a bránili nesprávnému užití. Je třeba zde eh, intenzivně plánovat a tak, aby to bylo vše v souladu s právem a politickým základem při provádění operací. Čili to znamená, že je vojenskou výhodou mít kontrolu používání vlastních zbraňových systémů. Zbraňové systémy musí být předvídatelné a spolehlivé, tak aby byly přesné a efektivní. Další důvod zde je důvod právní. IHL je právní základ Eh, v konfliktech a je univerzální, i když některé státy určité části neratifikovaly, například první dodatkový protokol Ženevské konvence. Dodržování mezinárodního humanitárního práva si vyžaduje lidské posouzení před, během a po použití síly. Z technických i právních důvodů není možné toto hodnocení delegovat na stroje. Navíc Náležité lidské posouzení si žádá dostatečné pochopení situace, což je základ provádění vyhodnocení. Jenom zapojení lidí do mm, procesu zacilování a schopnost eh, velitele eh, zapojit pojistky a zodpovědnost eh, v rámci vojenské hierarchie. Potom mezinárodní bezpečnost a stabilita. Už dnes technologie dosáhla autonomních funkcí ve zbraňových systémech a už intenzivně se šíří. Máme zde důležité i civilní aktéry, eh, věda, průmysl, státy. A to nechceme také jen tak eh, z principu věci regulovat. Jde o to využívat eh, výhody technologií, například eh, větší přesnost a eh, vyšší rychlost boje. Čím dál tím více zemí buduje strategie umělé inteligence v souvislosti s bezpečností a máme zde například dálkově ovládané autonomní systémy. Máme zde zbraňovou dynamiku, neřek, neříkal bych tomu závory ve zbrojení potom. U těch eh, smrtících autonomních systémů, u států P5, kteří ale jsou zase zdrženliví při regulativním přístupu v rámci CCV. Jejich zájem eh, boj eh, v tempu strojů vlastně vede k určitému riziku eskalace a zvyšování tempa na bojištích. To platí ještě více, pokud zde budou protichudné právní regulace v budoucnosti. No a na závěr, ale důležitý princip je princip etický. Je principiálně neetické delegovat otázku života a smrti na stroje? Obecně a specificky v oblasti obrany, Odpověď na tuto otázku záleží na tom, jakou etickou teorii uplatníte. Poslední zpráva IPRA o etických dopadech regulace LAVS právě se zabývá s lidskou důstojností, co by centrálním pojmem. A nebo hlíží zde na dva důsledky. Za prvé, zda narušuje autonomní zbraňový systém, to propojení k morálce a tím vlastně narušuje mm, důstojnost oběti nebo cíle e, útoku a mohou dopady, to znamená očekávaný účinek specifické aplikace násilí v kombinaci s autonomní funkcí vlastně překonat a vymazat záležitosti lidské důstojnosti a tím se dostávám k závěru. Cituji. záležitosti na morální pozici by člověk mohl předpokládat anebo popírat, že autonomní funkce ve zbraňových systémech narušují morální vystupování. No, nevím. Potřebujeme lidskou kontrolu v designu i v užití těchto zbraní. je zde mm, to uznání implicitní nebo mlčky lidské kontroly. Na závěr tedy. Rád bych potrhl, že jsou zde důležité podněty pro regulaci autonomních zbraňových systémů. Přímá regulace technologie asi není možná, protože zde nejsou dostatečně definovány oblasti, a CCV diskutuje v souladu se svým mandátem regulaci používání těchto zbraňových systémů. Celnější regulace může zahrnout také rozvíjení testování a těchto systémů. Většina vědecké komunity, včetně IPRAV, chce pozitivní regulaci s tím, že se bude jako základní princip designu a užívání těchto systémů vyžadovat lidská kontrola. IPRAV navrhl dvě kritéria pro lidskou kontrolu. Za prvé control by design and in use a potom situační pochopení a schopnost zasáhnout ze strany operátora eh, či velitele případě používání těchto systémů. Revize zbraní v souladu s článkem 36 prvního dodatkového protokola Ženevské úmluvy znamená testování a vyhodnocování zbraňových systémů před jejich použití v poli jsou důležitým, ale ne jediným předpokladem, aby, lidská, aby zde byla lidská kontrola. Lidská kontrola se nesmí delegovat nástroje a nahradit technickými postupy. Rád bych poukázal na přínosy umělé inteligence v obraných aplikacích obecně, ale nesmí to vést ke ztrátě lidské kontroly při použití síly. V logistice inteligence z pravodajských informacích a dále mohou AI e, systémy hrát důležitou roli. Potřebná podmínka pro zodpovědné užití, jako je transparentnost a zodpovědnost v souvislosti s algoritmy, je určitě třeba zohlednit. Přestože automatické funkce mohou například zvýšit přesnost zbraní e, nebo mm, e, obranu proti přicházející munici, tak Výpočetní metody eh, bez kontroly eh, spochybňují lidskou kontrolu v, lidských, eh, zbraňových systémech. To znamená, že design a musí umožnit zapojení lidských operátorů a velitelů. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskusi. Děkuji vám mnohokrát. A slovo je otevřeno kolegům. Děkuji skutečně mnohokrát za to, jak přesně jste se podíval na to, jakým způsobem bychom se měli chovat. Jsem, tady jsem viděla indikace nebo přihlášku od dvou kolegů. Nejprve pan Líc. Děkuji. Já jsem bohužel tady nemohl být od začátku, měl jsem schůzku dlouho domluvenou předem před deseti dny. Jsem se účastnil takového mezinárodního vyjednávání týkající se autonomních zbrojních systémů a think tanku v Německu, který se zaobírá obdobnými záležitostmi, o kterých právě hovořil kolega. A ten první bod je, že Evropský parlament se zavázal k spolupráci v této oblasti, ale ještě ne jednotlivé národní vlády, pakliže, nejse, pakliže se nemýlím. Co se týče mezinárodního vyjednávání, jedna ze zemí, která nechtěla vytvářet kapacity v mezinárodním právu na autonomních nukleárních systémech, bylo, byly Spojené státy. Hmm. je tady nějaká šance, že bychom mohli dospět k dohodě o tom, že tyto zbrojní systémy musí být zakázány? Eh, my provozujeme výzkum, dáváme 30 miliard od roku 2021 do roku 2027 a my jako parlament chceme jasně říci, že autonomní nukleární systémy by neměly tady být začleněny až na, a čekám, že paní Morger, nejenom paní Morgeriniová k tomu vydá silné stanovisko, ale také jednotlivé členské státy, protože když tady si členské státy zřejmě nejsou zcela zajedno. Čili jak se díváte na postoj Spojených států na mezinárodní úrovni v těchto rozhovorech, ale i na jiné země už tady zazněly zazněla jména takových zemí jako Čína a Rusko. Jak můžeme zamezit určitému potom rozdílu nebo propasti, protože peníze by neměly jít do autonomních zbrojních systémů, ale do toho, jakým způsobem využívat umělou inteligenci, musíme být jasni. Musím mít jasná slova. Vy jste řekl, že nechcete používat závod zbrojení, eh, závod, závodění ve zbrojení, ale dynamika zbrojení. Děkuji. Také pan kolega Bütikofer se chtěl na něco zeptat. Děkuji. Děkuji expertům. Mám eh, dvě otázky. Za prvé, v minulosti během studené války omezování bylo možné, pakliže obě strany sdílely stejné porozumění, že kdyby to neudělali, zničilo by to je. Takže když vyjdu z tohoto paradigmatu, jakým způsobem hodnotíte aktuální stav a analýzu s takovými zeměmi, jako je Čína a Rusko? kde vidíte možný začátek společného chápání, společného nazírání. Protože když jedna strana něco změnila, druhá ne, tak se vlastně nic nezlepší. Měli jsme diskuse v Evropském parlamentu velmi často. A vysoká představitelka Morgerini se účastnili tohoto tak panelu, ale eh, není tam takřka žádný člen v tomto panelu. Jakým způsobem bychom měli tedy postupovat taky eh, mezi jednotlivými členskými státy, eh, nejenom na evropské úrovni, ale abychom do toho zapojili všechny. A pak se chci zeptat, zda existuje nějaký limit, kde byste řekli, Tady to se musí zastavit. Vy jste oba popsali různé strategie. Existuje nějaký absolut, nějaká absolutní mez, kde je třeba zarazit tento vývoj, aby se nám to úplně nevymklo z rukou a mohlo by se z toho stát základ pro dosažení pokroku ve spolupráci. Děkuji, teď já zneužiji své situace jako předsedkyně a dovolím si také pár poznámek, protože si myslím, že to bylo skutečně velice zajímavé. To dilema, vy oba jste se dotkli tohoto tématu velmi intenzivně a sice zda ta, to různé napětí mezi touto myšlenkou být první, být nejlepší v tom závodění eh, ve vývoji umělé inteligence a na druhé straně tou myšlenkou, že třeba také regulovat, bezpeč, aby byly vyvinuty bezpečnostní systémy. A vlastně teď navážu na to poslední otázku, roli, ptám se na roli, kterou může sehrát Evropská unie, vzhledem k tomu, jak eh, jsme nahlíženi ve světě a v tomto kontextu. A možná také, abychom zabránili, protože jsme tady hovořili o rozvoji nukleárních zbraní. Eh, to přeci tenkrát eh, bylo jak tam, tam došlo k rozvoji této otázky zejména po té krizi na Kubě, čili když došlo k nějakému eskalačnímu bodu, kde to bylo nezbytné v tomto kontextu. Mě velmi zaujal váš návrh, pane Defoe, aby existoval nějaké grémium, nějaký orgán. Je zatím tedy velká otázka, ale kde by prostě se dohlíželo na tyto věci. teď navážu se na to, co řekl pan Büterkov i pan Líc. Šlo by to nějakým způsobem integrovat do globálního systému? Jednu věc, kterou nedělám, je hovořit o něčem, Eh, o čem nejsem tolik informována, takže toto bych spíš dala mm, na reakci pana Defo. Já si tady nechci vymýšlet nic, co by možná mohlo nějak eh, dobře znít, ale já nemám dostatek informací o tom. Děkuji. Takže nejprve dostane slovo pan Defo. Děkuji. Co se týče role národních parlamentů, je několik národních parlamentů, která mají usnesení k tomuto tématu, jako v Nizozemsku ku příkladu. Nevím tedy, zda existují usnesení ve Francii a v Německu, něco o nich nevím. Eh, diskutuje se ve Spojeném království o definici právní, eh, o definici LAVS Mm, vláda zatím tedy odmítá takový systém, ale britský parlament chce pracovat na definici smrtících zbrojních systémů. V Německu se o tom vede diskuse v respektivních výborech, jako je sede v Evropském parlamentu, se zamýšlí pořádat slyšení. To vlastně teprve začíná. A k těm otázkám pana Bütikofera, jak nalézt společný základ pro úpravu, regulaci, alespoň v diskusích eh, v CCW všechny staty, státy zdůrazňovaly význam, aby se udržela lidská kontrola nad zbraní, zbrojními systémy. A to platí zejména pro ty země, které zatím určitým způsobem váhají při zavádění nových právních nástrojů. Například Spojené státy byly jako první na těch zasedáních GDE kde vždycky zdůrazňují, že USA vždycky má kontrolu nad zbrojními systémy, zatímco tam, kde řada států by váhala s tím, aby eh, tedy vůbec souhlasila s tím, že tady už existuje kontrola nebo vůbec začátek zavádění kontroly, eh, lidské kontroly zbraní. Já se domnívám, že společný základ tedy zatím je že my nemáme žádný zájem na tom, abychom ztratili kontrolu nad zbrojními systémy. Eh, ta krize na Kubě tak když dva systémy začnou závodit, soupeřit mezi sebou a vy nejste schopni otestovat situaci. Vy můžete otestovat váš systém, ale nejste schopni testovat váš systém proti systému protivníka. A to je vlastně povaha války. V tom případě máte, eh, jste v riziku, že ztratíte kontrolu nad tím, co se bude dít. No, protože ten boj v rychlosti stroje, tam prostě nezbyde čas na to ani pochopit to, co se děje. To znamená, já osobně bych tu linii dal, teda tu, tu čáru udělal daleko dříve, ale tam, kde je scénář takový, že každý může rozumět Teď role Ruska a Číny. Rusko to je těžké, velmi těžké říci. Čína překvapila mezinárodní společenství v minulém roce návrhem zregulovat a si se zakázat autonomní nukleární zbrojní systémy a navrhla kritéria toho, co je autonomní zbrojní systém. Problémem však je, zda tato kritéria mají platit všechna, anebo jenom jedno z těch pěti. A to, co oni navrhují, je pouze zákaz užívání zbrojních systémů, to znamená podle tohoto návrhu každý může dál rozvíjet tyto systémy, ale nebylo by jaksi dovoleno je využívat. Neexistuje zatím oficiální reakce nějakého jiného státu na tento návrh. Zároveň Evropská unie samozřejmě hovoří na takovýchto fórech za Evropskou unii, ale nemá společnou pozici co do obsahu společný postoj. A to mě vede k poslední otázce, jak utvářet politický proces v a mezi evropskými institucemi. No to je výborná otázka, ale na to asi nebudu mít dostatečnou odpověď usnesení parlamentu ze září tohoto roku týkající se právě autonomních zbrojních systémů jistě bylo nápomocné, protože rozpoutalo diskusy zejména o etice, eh, o etických výzvách v souvislosti s touto technologií já eh, si vzpomínám, že členské státy velice váhaly hovořit o tomto tématu, protože neexistuje společný postoj členských států. Členské státy mají různé zájmy. Nicméně se domnívám, že je důležité, aby došlo k výměně názorů členských států na, v příštím kole asi není snadné nějakým způsobem zprostředkovávat tuto výměnu, i když tady je tedy rámcem pro to Evropská unie zcela jistě. Ale domnívám se, že dospět ke společnému postoji Evropské unie nebude snadná věc. Ale, a to je ten podnět, kdyby se to Evropské unii podařilo, byl by to jistě dobrý startovací bod pro zbytek mezinárodního společenství aby o tom alespoň začali uvažovat o takovém kompromisu, aby přizpůsobili eventuálně svůj postoj tomuto evropskému kompromisu, pakliže by k němu došlo. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A doufám, že i pan Defoe se k tomu vyjádří teď. Ano. Bylo by výborné, kdybych tady měl um, Kdyby mě chtěl, měl ten blueprint, tady zazněly vynikající otázky. A, eh, ale eh, co se týče té otázky, jak eh, se konají a kde tyto diskuze v Evropské unii, v národních parlamentech a tak dále. Já si myslím, že je velice záhy, co se týče umělé inteligence, co se týče nějaké úpravy. Nemyslím si, že lze specifikovat to, co já jsem řekl už určité úrovni politik Eh, jak by měly vypadat institucionální rámce. Můžeme se snažit a měli bychom se snažit, ale domnívám se, že, se tady, že tady je určité riziko, že budeme příliš jaksi eh, trvat na konečném řešení a eh, úplně prostě mineme cíl. Čili abych spíš udělal krok zpět, soustředil se na takové středně doba řešení. Já si myslím však, že tyto diskuse by se měly vést daleko závažněji, ještě vážněji než dnes. Takovýmto diskusím by mělo dokázat, docházet v parlamentech i vládách každý den. Podívejme se na leta 46 Co se stane s atomovými zbraněmi? O tom už se tenkrát hovořilo hned po druhé světové válce, když došlo k nastartování závodu ve zbrojení. Ale je tady určité riziko. Budeme-li panikařit nebo plni strachu. Abychom vedli odpovědnou politiku, musíme mít odborníky, kteří navrhnou schůdné politiky. A je třeba dostat také deontologickým závazkům. Já si myslím, že je třeba zvolit nové přístupy ale s extrémní pozorností a bdělostí k tomuto tématu. My nechceme zneklidňovat veřejnost. My jsme dělali průzkumy v polské a v americké veřejnosti a viděli jsme, že tady je řada rizik, ale e, mobilizovat obavu není správná. Teď je důležité, že polit politici musí být upřímní, ale e, musí dbát na to, aby se jim to, aby se jim kontrol nevymkla z ruky. Čili zvažovat na jedné straně máme tato rizika, je třeba o nich vážně diskutovat. A když se teď vrátím k té otázce, zda je nutno tedy někde dát tu červenou linii, tu, autonomie ve zbrojních systémech je těžké najít společnou definici toho. Bude to velice těžké, protože vývoj umělé inteligence by neměl mít, domnívám se, nějaké meze, kde bychom měli táhnout tu pomyslnou červenou čáru. Hmm. všechny systémy, ať už to jsou zbraně nebo cokoliv jiného, my chceme omezovat jakýkoliv systém, kdyby umělá inteligence mohla jakýmsi velice rychlým způsobem změnit svět. Ale využívat umělou inteligenci tak, aby ji vždycky mohl pochopit také člověk. Chce, budeme-li mít dobré instituce pro řízení, není důvod k blokování, protože i toto může pomoci například ke zlepšení v ekonomické oblasti či v oblasti zdraví. co by Evropská, jak by vypadala taková instituce Evrop, nebo jak by se měla chovat Evropská unie v této otázce? No to je velice těžká otázka. Eh, jakým způsobem by to vypadalo eh, v tom, čemu se tedy říká dynamika zbrojní? Je dobré mít experty a také příslušné, příslušná zařízení. je třeba pěstovat talenty, domácí systémy umělé inteligence. Prezident Macron velice dobře pochopil něco, o čem se hodně nehovořilo, a to je důvěra být jaksi obklopen umělou inteligencí. Eh, ve spoje, Například ve Spojených státech byla podminována mm, eh, důvěra ve Facebook, čili nebo poklesla důvěra ve Facebook. A rozvíjení důvěry, kdyby takovýmto způsobem pracovala vláda, to je taky určitá možnost. Domnívám se, že Evropská unie by mohla vytvářet dobré normy, dobré instituce pro společné dobro, pro společné blaho. Nejenom v rámci respektování vlastních zájmů Evropské unie, Protože kdyby Evropská unie měla být skutečně lídrem také v tom globálním ohledu, bylo by třeba mít na srdce i globální zájmy pro globální blaho. A výhodou by bylo věrohodnost, transparentnost, že to je skutečně pro společné blaho a dostatečnou transparentnost v tom, že se vytváří a rozvíjí umělá inteligence v bezpečném prostředí a v bezpečném ohledu. Já si myslím, že to je taková skulina, která tady ještě existuje, kterou by mohla Evropská unie vyplnit. A to by lákalo talenty, zdroje, ekosystémy, zvýšení důvěry ve standardy, Fair trade, spravedlivý obchod, um, bezpečnost. A když to půjde dobře, nejenom, že to bude dobrá věc, ale také to zdvihne vlastně normy nebo standardy pro Čínu, USA, prostě jiné země, aby soutěžili s dobrým řízením a kdyby tady byl tento rezervoár dovedností, znalostí, které by byly správným způsobem řízeni, řízeny, tak by to jistě mělo svůj efekt. A teď my všichni víme, že tady existují rozdíly, ale máme tady jiný historický okamžik, ke kterému došlo v roce 55-56 kde se vedly vážné hovory o zákazu nukleárních zbraní. Měli jsme tento okamžik, kdy jsme byli krátce po skončení strašlivé války a my jsme prostě a vznikly Spojené státy, OSN, Roosevelt Organizace spojených národů, Roosevelt a zejména nukleární zbraně, lidé už tenkrát si uvědomovali, že kontrola bude velice těžká, ale stále ještě tam byli určití naivní političtí vůdci. Ale chyběla tady, chyběl tady zapojení větší i společností. Catastrophic. Uh, Spojené státy a sovětský svaz byli v, té, v tom okamžiku stále spojenci a fungovali jako spojenci eh, těsně po válce a zvažovali, jak se toho uh, Eh, zhostit a mm, projednávalo se to na úrovně OSN. Spojené státy předložili víceméně eh, vážné návrhy. Brukův plán byl dosti cynický, ale předtím ten plán byl docela seriózní eh, návrh z pohledu Spojených států bude chránit zájmy Spojených státech, ale zároveň dosáhne mezinárodní Eh, kontroly nad jadernými eh, zbraněmi, což bylo tím cílem. To neuspělo z celé řady důvody a Ehm, historicky to mohlo uspět, eh, eh, kdyby se fakticky věci vyvíjely jinak, ale vyplývají z toho určitá poučení. Sice na jedné straně umělá inteligence je obtížnější, ale je zde větší zkušenost s eh, mezinárodní kontrolou. Kapitalismus a komunismus byly v konfliktu a byly neslučitelné. Dnes máme stejnou úroveň um, rivality institucí, řekněme, mezi Spojenými státy, Čínou a EU, ale ty jsou mnohem slučitelnější. Je tady také slučitelnost ekonomická a kulturní a to je výhoda oproti té minulé době. Takže ta kultura je globalizovaná kosmopolitní a to je aktivum, to je pozitivum, ale negativum a výzva je v tom, že se obtížně oddělují ty nebezpečné části umělé inteligence eh, od těch pozitivních to u jaderné eh, energie a jaderných zbraní nebylo tak eh, obtížné oddělit. Dalo se eh, identifikovat, kde jsou ty nebezpečné uzly, kde je třeba kontrolovat, kdežto u to obmělá mm, inteligence nemá stejné vlastnosti, takže ta kontrola je obtížnější a už jsme o tom hovořili. To bude jeden ze zásadních Eh, úkolů, ale kulturně a geopoliticky jsme na tom dnes eh, lépe a vedle toho jsou tady i tvůrčí možnosti v souvislosti s umělou eh, inteligencí. Pokud by mohl být dodavatelský řetězec, který je verifikovatelný a kde by, bylo nepoškoditelný, kde by byl nepoškoditelný hardware O to bychom se měli pokusit a pak toto by se mohlo stát základem mezinárodní kontroly a verifikace. A i když by toto eh, selhalo, mohlo by to být eh, dobrým základem pro eh, nešíření. Já bych vás všechny podpořil a vyzval k tomu, abyste uh, dali umělé inteligenci prioritu. Odpovědi vůbec nejsou jednoduché, ale myslím si, že naše století bude definováno tím, zda se nám podaří tuto velmi zásadní výzvu zvládnout. Děkuji. Děkuji mnohokrát a velmi ráda bych poděkovala všem, kteří zde dnes dopoledne vystoupili velmi informovaným a dobře promyšleným způsobem i v těch prezentacích, i v těch reakcích na otázky a také slyšíme ten, tu vaší výzvu v tom smyslu, že bychom měli zvýraznit ten profil této problematiky. Já bych ráda sdílala vaš, váš optimismus s geopolitický, který jste vyslovil, protože já si myslím, že i tady je celá řada problémů, ale mm, ty vaše reakce byly skutečně eh, velmi solidní a vytvořily pro nás dobrý základ pro další práci a doufám, že ty odpovědnosti budeme schopni unést a naplnit. Děkuji.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 Right. <laughs> and this is the uh, continuation of our uh, Security and Defense Committee meeting. Budeme pokračovat v zasedání výboru SEDE. My jsme měli velmi příjemnou první část dopoledne a nyní se těším na druhou polovinu mm, která je právě před námi a která se týká budoucnosti Eh, EUSAT cenu, tedy satelitního centra Evropské unie a budeme hovořit s panem Paskalem Legaj, který je ředitelem tohoto satelitního centra a Nikolasem Stasinem, který eh, je eh, pracovníkem pracovní skupiny pro vesmír v rámci ESVČ CESPOL Oba vás tady eh, vítám a protože eh, set Eh, EUSAT CEN je podpůrným eh, orgánem eh, naší práce, tedy práce, která se týká obrané politiky EU a poskytuje služby, které se týkají kosmických zařízení a doplňujících dat a dává těm, kteří rozhodují včasná varování v potenciál možných krizích, podporuje aktivity EU e v této oblasti a umožňuje přijetí diplomatických, hospodářských a humanitárních opatření včas, včetně obecného plánování intervencí. E, pane řediteli e, Legaji, my jste mm, nás již navštívil v červnu 2017, nejste zde tedy poprvé ale od té doby si uvědomujeme důležitost, ještě více uvědomujeme důležitost časného varování a a um, těch kosmických zařízení satelitních pro eh, zahraniční a bezpečnostní politiku. Takže eh, jsme velmi rádi, že s námi budete dnes hovořit o tom, jaká byla současná, tedy vaše práce dosud a co očekáváte do budoucnosti a také obecně, jak práce v SATCENu zapadá do evropské bezpečnostní a obrané politiky. Eh, komise Eh, my se tedy těšíme na vaše eh, eh, vystoupení a prosím mějte na paměti, že naše dnešní zasedání je webstreamováno. Děkuji. Prosím, pane Lege, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, za úvodní poznámky. A které uvedly mou eh, jak si mé vystoupení, kterým mám eh, představit tuto Evropskou agenturu, chci se zaměřit na to, jak je nazvaná naše eh, prezentace či dnešní panel. Jsou to budoucí výzvy pro EUSAT cen a začnu nejdříve, než budu hovořit o budoucnosti té, o té se budu hovořit o té současné situaci. Naším cílem je poskytovat v rámci společné e, bezpečnostní a obrané politiky a také zahraniční a bezpečnostní politiky e, podporu Eh, chci zmínit, jak vypadá naše organizace, naše eh, uspořádání. Naše mise je definována členskými státy, že eh, máme jaksi pod, hrát podpůrnou roli v, v rámci politik SZBP a SBOP s tím, že poskytujeme služby a Ehm, služby v souvislosti s kosmickými zařízeními, konkrétně satelitní data, ale eh, vedle toho také takzvaná kolaterální doplňující eh, data v té celkové práci eh, schromažďování informací. Naše hm, reakční doba je skutečně, nebo fungujeme 24 hodin 7 dní v týdnu a, um, a, a to autonomně. Máme dvě úrovně řízení. Jednak je to politická úroveň, která nám dává jakési politické směřování a vedení, to je to PSC, PSC nastavuje hlavní eh, orientaci, sad cenu a potom máme provozní řízení, kdy eh, vysoká představitelka stojí v čele toho eh, provozního mm, vedení. Hlavní úlohou toho oper- provozního řízení jsou každodenní úkoly a aktivity sad cenu v různých situacích. Tady uvedu příklady těch situací. A jedno um, uživatelem, nebo kdo jsou tedy naši uživatelé a ti, kteří nám zadávají úkoly, je to rada, sekretariát uh, <clears throat> rady, potom ESVČ na mise a operace, potom členské státy, které využívají e, sad cen a doplňují si tím vnitrostátní kapacity a potom e, další možní uživatelé, Evropská komise, potom třetí státy a mezinárodní organizace. E, Sadcen je využíván jako politický a diplomatický nástroj pro podporu různých těchto, eh, pro různé tyto organizace, OSN, OPSE a další na to konkrétní příklady naší eh, činnosti. Není to nějaký eh, vyčerpávající seznam, ale jsou to různé operace a mise EU. Je to například operace Sofia, a eh, konkrétní také operace Georgia a potom jsou to regionální konflikty a krize, tady eh, hovořím hlavně o Ukrajině a Sýrii, eh, potom piráctví a pašování na moři, otázka migrace, to je jedna z klíčových aktivit SACEDNu, je tady silná, silný politický zájem, dále šíření zbraní hromadného ničení, Irán, Severní eh, Korea, to jsou země, které jsou v tomto kontextu zmiňovány. A potom eh, při eh, katastrofy způsobené lidskou rukou nebo přírodní. My jsme pouze civilní agentura, ale pokrýváme také aktivity dvojího užití, dvojího zaměření. Eh, naším cílem je eh, implementovat globální eh, strategii evropskou společné zahraniční a bezpečnostní politiky. To, toto je jedna podpůrná operace, zvláštní monitorovací mise pro OPSE. A je to, týká se to implementace Minské dohody. V některých situacích ty podmínky té minské dohody nejsou řádně implementovány, prováděny a tady vlastně identifikujeme vozidla v zakázaném území. Další příklad, ten se eh, týká syrské situace v Syrii a rozmístění ruských vojenských eh, sil v Syrii, v Latake tady je silná přítomnost ruských zařízení, letadel, helikopter a je tady i výstavba nové infrastruktury leteckého obraného systému, budovy a další vojenské prostředky jsou tam k zjištění. Další oblast je migrace a jak jsem říkal, to je Eh, věc, která je předmětem velkých eh, obav v současné době v EU a my tedy každodenně monitorujeme tu eh, situaci. Toto je turecké pobřeží a je mm, možné monitorovat jednotlivé zájmové lokace a zajistit, zjistit tam na těch lokacích konkrétní aktivity eh, na základě ukazatelů či prvků, které nás vedou k rozpoznání té aktivity. Například eh, zjištění těch eh, gumových člunů a jsme schopni vy vysledovat ty dočasné eh, tábory, které tam vznikají, eh, jsme schopni rozeznat i ty eh, gumové čluny a jejich pohyb na moři. Šíření zbraní hromadného ničení, toto je příklad ze Severní Koreji, je tam ponorka s jadernou kapacitou, jadernou vybaveností a mm, tady vidíme, jaké různé vojenské prostředky jsou tam eh, umístěny a jaké jsou jednotlivé složky této jaderné aktivity. Další, eh, to se týká humanitární situace, situace v Bangladeši a Cílem naší práce tady je vyhodnotit eh, situaci, eh, přítomnost různých eh, organizací a infrastruktury, komunikační kanály, tak abychom měli jasnou představu, co nejlepší, nejpřesnější představu té situace v terénu. Poslední konkrétní případ je mm, případ eh, eh, kulturního dědictví. To dosud nebyla nějaká dominantní oblast naší, našeho působení, ale v Iráku a v Sýrii eh, víme, že v případě tady, jak to vidíte na tom obrázku, toto je konkrétně oblast Mosulu v Iráku a tady jsme schopni identifikovat trosky a zbytky pr- eh, protože eh, Daesh používá tyto úlomky nebo ty, ty, ty předměty kulturního dědictví k financování svých teroristických aktivit a my jsme schopni vysledovat pohyby některých těch jednotlivých předmětů kulturního dědictví. Vidíme, jak vypadají ty eh, jednotlivé památky před a mm, poté, mm, co jsou zničeni a potom také, jak se obchoduje s těmi jednotlivými kusy. Sadce, sadce cen jako takový. Ještě k tomu pár slov po té prezentaci těch aktivit. Za posledních 7, 8 eh, až 10 let došlo k velkému nárůstu eh, aktivity SAT cenu, mm, k exponenciálnímu na nárůstu, tak abychom splnili očekávání všech našich uživatelů od roku 2000. 13 se počet eh, našich výstupů strojnásobil 700 v roce 2010 až 2000, 2243 výstupů v roce 2017. Eh, to jsou výstupy, které jsou poskytovány členským eh, státům a počet eh, stažení ze strany členských států také pruce narůstá, a to 24krát. Před několika lety bylo nezbytné eh, eh, velmi rychle reagovat. 30 bylo výstupů dodáváno do 24 hodin. Dnes ještě narůstá ta rychlost, takže 7, 27, 27, pardon, 75 našich výstupů je předkládáno za méně Eh, než 24 hodin po získání eh, příslušných eh, dat. Oblast spolupráce ve všech našich úředních dokumentech je zmiňována povinnost spolupráce s různými aktéry a postupovat tedy v souladu s těmi úředními dokumenty, tak aby byly dosaženo synergií a, a a dopl, doplňování, takže jde o to, abychom se nepřekrývali v našich eh, činnostech a abychom poskytovali eh, eh, služby nejenom členských států, ale také v podstatě mm, občanům, protože jsme schopni ukázat eh, daňovým eh, poplatníkům, že ta naše činnost přináší konkrétní uplatnění. Eh, rozhodnutí rady definuje naší misi, takže máme povinnost spolupracovat s komisí a s dalšími agenturiami Unie, s členskými státy a i třetími eh, stranami. V poslední době v nařízení, které je ve fázi návrhu, je zdůrazněno, že SAT sen bude maximalizovat synergie a doplňkové, doplňující se, vzájemně se doplňující aspekty s jinými unijními aktivitami. My máme smlouvy s těmi různými aktéru, například ED a určitě Frontex, podporujeme činnost ochrany hranic Frontexu velmi konkrétně eh, s členskými eh, státy také s Evropskou vesmírnou agenturou máme dohodu a konkrétně chci zmínit eh, spolupráci s eh, Kopernikem. Kopernikus je program eh, pozorování Země má šest komponent, klima, země, Um, eh, námořní a další, a také bezpečnostní komponent. A my se právě podílíme na tom bezpečnostním komponentu. Rozpočet je, z, mm, je od komise a máme v tomto nařízení Eh, úlohu v tom vesmírném programu EU eh, a spolupráci s eh, Evropskou agenturou pro vesmírný program. Pokud my vlastně jsme vystaveni tomu narůstají, té narůstající poptávce o přesných službách, ta Eh, spolupráce s Koperníkem je v tomto smyslu naprosto eh, klíčová v té oblasti bezpečnosti. Tam eh, zúrazňuji to proto, tak naléhavě, protože to je klíčové. Bez té spolupráce bychom těžko mohli postu, poskytovat ty eh, služby. Ehm, protože se podílíme na ehm, bezpečnostních ehm, bezpečnostních aktivitách. My jsme subjektem eh, po, eh, v rámci rady. Dostáváme se do k důvěrným informacím fungujeme 24 hodin 7 dní v týdne a není žádný jiný subjekt, který by měl takové Eh, eh, charakteristik jako my, který by mohl napomést do budoucnosti té eh, bezpečnostní části programu Copernicus. Tady je příklad našich výstupů, produktů, které právě v kontextu Copernicus připravujeme devět konkrétních produktů, referenční mapy, silniční sítě a jejich stav, Eh, škody po konfliktech, eh, analýza klíčové infrastruktury. Eh, nyní tento portfolio zvažujeme jeho rozšíření a potřebujeme jakousi zpětnou vazbu od uživatelů, zejména od programu Copernicus Další možné produkty souvisejí s nelegálními aktivitami, ale potřebujeme tyto aktivity, potřebujeme tyto produkty definovat tou zpětnou vazbou s uživateli. A poslední dva uh, slajdy. Uh, my jsme uh, geoprostorový subjekt, který tedy kombinuje prostor a eh, geografii v této oblasti eh, geoprostorových eh, aplikací je prudký nárůst. Máme nové a nové satelity, které obíhají kolem země a nabízejí data různé kvality a my se musíme té evoluci přizpůsobit, držet se jí na všech eh, konferencích dnes se hovoří o velkých eh, datech, big data. Tyto velká data je potřeba zpracovávat automatickým způsobem, automatizovaně. My máme tu kapacitu ta data zpracovat a nabízet nové služby. Myšlenka satelitního centra je mm, klíčová a kolega o tom bude ještě hovořit eh, protože máme v této oblasti různé a průmysl, partnery v oblasti průmyslových odvětví a také spolu s komisí míříme na vytvoření interaktivní platformy pro uživatele, která bude jakási samoobslužná platforma. Uživatelé mohou na tu platformu vstoupit s Eh, údaji eh, a vytvořit si eh, vlastní meny, vlastní potřeby, které je automatizované a je to tedy interaktivní způsob práce na té platformě. To je budoucnost ovšem. A poslední informace na závěr. Na vnitrostátní úrovni jsou jde uh, o sběr informací, ale na mm, e, na úrovni EU jsou to již zásadnější věci, e, terorismus, přírodní katastrofy, hybridní hrozby, to je to, co jsem o tom e, mluvil. Je potřeba, abychom byli reaktivní a spolehliví. A k tomu cíli, k tomu, abychom takový být mohli, je nezbytné Eh, spolupracovat se všemi těmi dalšími subjekty a agenturami. Eh, Evropská unie, nemluvím o prostředcích jednotlivých států, eh, nemáme tolik kapacit spravodajských, ale abychom mohli řádně rozhodovat, potřebujeme kapacity spravodajské i na úrovni EU, minimální takové kapacity a Každý rok e, proto se připravuje rozpočet e, s členskými státy a e, při té přípravě rozpočtu, a neřeknu to asi úplně diplomaticky, každý rok se o to bojuje, bojujeme o pár tisíc euro a když to porovnám s tou ambicí eh, víceletého finančního rámce 21-27, kde se hovoří o miliardách na bezpečnost a obranu, je to 27 eh, miliard na těch 7 let, a to včetně těch 13 miliard na obraný fond, eh, zmiňujeme 34 milionů pro eh, ochranu hranic, zmiňujeme také v, mimo eh, tento eh, víceletý finanční rozum 10,5 miliard tak je tady nerovnováha mezi těmi zdroji, které máme velmi skromné na spravodajské kapacity a tím celkovým obrázkem. Takže je potřeba nalézt lepší rovnováhu mezi těmito prostředky. A poslední je otázka mm, Brexitu pro sat cen. To eh, není eh, neutrální situace, protože Spojené království je druhým největším přispěvatelem do našeho rozpočtu, takže velmi pečlivě Eh, zvažujeme, co nás čeká v blízké budoucnosti a pokud nedojde k dohodě, tak eh, přijdeme o, ohromné zdroje a to, dojde, to, to povede také ke snížení kapacit našeho centra. Když si představíme kumulovaný dopad Brexitu a e, omezenou naší přítomnost v Koperníku, tak by tím eh, byla jaksi naše činnost hodně, hodně zkrácena. Děkuji. Děkuji. To poslední výrok, který jste učinil, je mi velice blízký. Možná se k tomu vrátíme ještě v diskusi. Ale než bude možnost pro poslance, aby vystoupili, tak mi dovolte dát slovo panu Stasenovi, který pracuje ve Space Task Force Unit v SVČ. Zabývá se jednotlivými politikami vlasti ředitelství pro bezpečnostní politiku. Děkuji vám a dovolte mi poděkovat za pozvání na tuto výměnu názoru o satelitním centru, což je pro nás také priorita, jak už zde pan ředitel také představil. EU Satellite Center je vlastně takový pozůstatek západu Evropské unie a začalo analyzovat obrazy pozorování země už v roce 1992. Od té doby agentura permanentně byla zapojena do operativní podpory a od roku 2001 do EU External Action je unikátní a umí přesně způsobem naplňovat velmi citlivé požadavky v oblasti spravodajských informací i co se týče záběru pozorování země a požadavku na ně členských států. Máme zapotřebí eh, nejnovější technologie a vysoce motivovaný a proškolený personál. Jak už řekl ředitel Sacenu, je to intergovernmentální agentura, vedení je v rukou členských států a potom je zde bezpečnostní řídící výbor. Operativa je, na, je eh, v zodpovědnosti vysoké představitelky a jsou zde opravdu náročné úkoly, které Space Task Force plní. Je zde řada výzev, kterým EU činí a proto se pravidelně aktualizuje právní základ cenu 2001, 2011 a 2014. Šlo o to udržet tento nástroj v souladu s ambicemi EU, podporovat rozhodování a kroky Unie FSBZP SBOP, zvláště při pro poskytování specifických um, geoinformačních produktů a služeb. Satsen je takovým živoucím příkladem združování a sdílení, kde se združují finanční příspěvky členských států a využívány eh, k dobru všech. Nyní je Satsen na křižovatce své existence na straně jedné a z hlediska SVČ je zde zapotřebí mít nástroj reagující na výzvy globální strategie, jako je například terorismus, hybridní hrozby, ochrana hranic a další. SACEN zde nabízí možnosti efektivně přispívat k strategické autonomii EU. A to také ukazuje eh, delegování Kopernika a z komise a další věci z eh, externích aktivit, ale také je zde spolupráce s Frontexem. Na druhou stranu je zde plná digitalizace, reakční eh, doba na bojišti už není několik hodin, ale někdy i několik minut, takže záběry schopnost je zpracovávat a extrahovat relevantní informace jsou zásadní, tak aby bylo možné včas žadateli poskytnout potřebné informace. Tedy od poskytování produktů vlastně přecházíme ke kontinuálnímu toku informací. A pak zde máme také různé eh, e, mise EU Máme zde technologické výzvy, ale i výzvy v oblasti zdrojů. Příspěvky eh, členských států se navyšovaly jenom velice mírně v posledním roce a nedostatečně. Návratnost eh, strany příspěvků třetích stran nám ještě nemůže zajistit finanční stabilitu, ale komise prohlásila, že hodlá přispět více od eh, začátku příštího víceletého finančního rámce. Potom, jak už říkal pan ředitel, eh, Brexit také může znamenat velké riziko zásah do eh, zdrojů finančních i lidských. V roce 2007 vysoká představitelka navrhla provést globální reflexi budoucnosti agentury SACEN, s tím zabývat se dlouhodobou budoucností SACENu a zajistit příslušné potřebné zdroje. Toto bylo úspěšně ukončeno v červnu 2018 a nyní zde máme plán s možnostmi a finančními dopady, který bude představen členským státům koncem června 2019. Bylo odsouhlaseno asi 18 závěrů a doporučení. Mimo jiné se tam uvádí, že SACEN je e, zásadní pro rozhodování ve společné bezpečnostně obrané politice, e, zdržuje e, specifické geologické, geografické, spravodajské informace, třeba je dále integrovat do společenství i operací. SACEN potřebuje přístup k projektům pozorování země veřejného i soukromého Eh, sektoru, přístup k lepším technologiím, zlepšit eh, komunikaci a informování a maximalizovat synergie s eh, komisí, agenturami EU, různými orgány a členskými státy a zvláště už zmiňovaný program Kopernikus. SACEN a Space Task Force eh, SVČ jsou odhodláni tento plán naplňovat a záhy zahájit jednání s příslušnými aktéry. Na závěr bych to schrnul. SACEN je eh, velice unikátní nástroj pro podporu společné bezpečnostní obrané eh, politiky. Jsou vpředu ve svých oblastech činnosti. SVČ a SACEN a příslušné výbory pracují na eh, utváření udržitelné budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji vám a děkuji vám oběma za vaše vystoupení a za osvětlení situace. Takže já mám několik otázek. Jedna z nich je toto. Já bych vás ráda požádala, abyste Řekl něco více, asi základní, zásadní věc je rozpočet. Poukazovali jste na něj oba, je zde zvýšená potřeba vaší výstupů a činnosti. A také je zde souvislost s Brexitem. Takže já bych chtěla položit takovou přímou otázku jak vidíte návrh víceletého finančního rámce, co v něm je, a případně další zdroje financování, zkrátka jak to vidíte s rozpočtem. A pokud máte třeba na nás nějakou prozbu, co by poslance Evropského parlamentu, abyste ji vyjádřili. Jste také zmiňovali občany Evropské unie a jejich přístup, tak to je také zajímavé. Možná, kdybyste to mohl trochu více rozvést, jak to, toto vidíte, tu spolupráci s evropskými občany. A potom další téma, které se nám neustále vrací, ale je to prostě téma komunikace. Ano, váš rozpočet je napjatý, ale vždy musíme vlastně komunikovat s občany a osvětlit jim, proč máme určité agentury, co se v nich děje, proč a nač. Takže informování o tom, co vlastně děláte při poskytování vašich velice zásadních služeb, například eh, boje s terorismem a podobně. Chci se prostě zeptat, máte komunikační strategii, nějakou obecnější, širší komunikační strategii? A také jste zmiňovali vztah s ESA. A to by mě také zajímalo trochu blíže, jak tam vypadá ta vzájemná propojenost, řekněme, v tom takovém širším vesmírném měřítku. No a na závěr téma Brexitu. Um, asi pochopíte, že jsem z Británie, ale já jsem jedna z těch Britek a Britů, kteří si myslí, že Brexit je opravdu velice špatný nápad. Ale jak byste si přáli, aby vypadal budoucí vztah eh, Spojeného království a EU SACEN, ať už v jakékoliv podobě. A nastane-li, pokud se některým z nám tedy nepodaří tuto opravdu hodně špatnou myšlenku zastavit. A abyste toho neměli málo, tak ještě další věc. My jsme dnes dopoledne měli velice zajímavé eh, slyšení o umělé inteligenci. A vy jste, pane Stasine, říkal, že se vlastně přechází k takovému tomu kontinuálnímu toku informací od toho jednotlivého stahování. Takže by mě zajímalo, jak je tam třeba zapojená umělá inteligence. Jeli. Tak vyberte si tady z toho spektra otázek. Eh, Můžete dostat i další, jestli chcete. Děkuji vám, paní předsedkyně, za ty příhodné otázky. Skutečnost. No, možná začnu tím, eh, k vaší první otázce, co do rozpočtu, není říct si, chceme více peněz. Každý by něco takového snadno řekl. Nejdůležitější je, co s eventuálními dodatečnými zdroji chceme dělat. Satsen je orientován na uživatele. My čelíme rostoucím poptávce. A abychom byli schopni bým reagovat na tuto vzrůstající poptávku, Musíme zvažovat různé možnosti a to je něco, co já navrhnu vezi záhy, protože dva, brzy nás čeká setkání v polovině října s 28, v 28. abych já předložil návrh na, na práci SACENu na příští rok čili do nejbližší budoucnosti. A já bych ten vývoj chtěl založit na technologických řešeních. E, musíme využívat umělou inteligenci, to se v souvislosti s vaší poslední otázkou, abychom měli více automatizace v našich aktivitách za cenu. Já nechci znásobovat počet e, pracovníků, ale rád bych zaváděl zautomatizovanější procesy abychom přinášeli vhodná technologická řešení, protože hlavní ideou Satsenu dnes je mít tuto bezpečnou platformu pro přístup k nejdůležitějším autorizovaným uživatelům, zejména v případě, kdy se jedná o utajované informace, nejenom mít infrastrukturu, ale také um, dávat E, na tyto platformy důležité partnery abychom, a data od nich, abychom tady měli příslušná data i z komerčního světa. Jak už řekl můj kolega Nikolas, e, členské státy předkládají také návrhy, co se týče přístupu k jejich národním systémům. To jsou většinou systémy, které jsou utajené Potom tady máme také ten Kopernikus a my bychom velice rádi sbírali ty nejrůznější údaje, tato data, mít eh, specifické smlouvy s komerčními poskytovateli a za to se musí zaplatit, abychom potom naše platformy měly plné aktualizovaných dat eh, s příslušnými E, řešeními i za pomoci umělé inteligence, no ale tady to všechno stojí peníze. Přidaná hodnota pro koncové uživatele by spočívala v tom, že by měli snadný přístup v případě krize, dejme tomu o víkendu nebo nějaké katastrofy přírodní, že by byli schopni jít na tuto platformu a a sami si obstar, sami zjistit ty nejdůležitější údaje, které potřebují pro to, aby jednali. Čili technologický přístup pro hlavní řešení. Samozřejmě musíme tento technický vývoj doprovázet nezbytnými dovednostmi a schopnostmi kompetencemi našeho personálu není snadné rekrutovat eh, ten personál, který potřebujeme. Musíme být dostatečně atraktivní, abychom přitáhli kvalifikované lidi. To je zase druhá stránka věci. Co se týče zdrojů, já jsem zdůraznil vývoj Kopernikus – ve VFR mluvíme o tom, že tady je také rozpočtová položka týkající se vesmírných aktivit 6 miliard eur. A ta skutečnost, že Koperniko sám v návrhu má 5 miliard v návrhu Komise pro vývoj bezpečnostních služeb, opět, co, o čem jsem se nezmínil, je skutečnost, že roční příjem se cenuje zhruba 26 milionů ten, ta miliarda, to by bylo moje tajné přání. Čili 26 milionů eur ročně a máme zhruba 50 z přímých eh, plade členských států, přímých tedy příspěvků a 50 z rozpočtu komise na Kopernikus. A toto propojení s Kopernikem je zcela zásadní pro vývoj kapacit a služeb pro budoucnost. Takže zeptáte-li se mě, kolik milionů eur chceme navíc, mohl bych řek, rád bych na to řekl, že chceme, že pro nás technologie a Kopernikus jsou těmi zásadními prvky. Co se týče umělé inteligence, máme přístup ke znásobenému počtu dat, ale nemáme dost zdrojů anebo technických kapacit, abychom to všechno zpracovali. Ale na druhé straně obrovský objem dat je zase velikou příležitostí, protože umělá inteligence by nám mohla pomoci v procesování těch dat. Čili budeme-li mít hodně dat, bude to dobré pro umělou inteligenci, protože pak bude dobré vyvíjet modely a nástroje, které budou schopny využívat takováto údaje a přinášet robustní řešení. My jsme v Sacenu začali s vývojem specifických nástrojů. Máme umělou inteligenci na automatické objevování předmětů Máme více tedy automatizace pro tuto analýzu na satelitech. Občané Evropské unie, voliči, daňoví poplatníci v květnu 2019 vyjádří své názory a projeví svůj zájem o budoucnost. A naší povinností je ukázat, že děláme užitečnou věc ne, že plítváme zdroje, ale že je užíváme tím nejlepším způsobem. Dnes členské státy jsou institucionálními uživateli, tedy kteří užívají sunset více služby sunsetu. Proč? Jak se řekla, máme tady to komunikační strategii. My vydáváme hodně energie nejenom na kontaktování stávajících, ale i nových potenciálních uživatelů, aby už využívali naše služby. A tady je prostor ke zlepšení v této oblasti, takže pravidelně organizujeme setkání, návštěvy do satelitních center. Tajemník eh, pro obranu a bezpečnost záhy snad navštíví nás eh, pro Kopernikus služby máme veliký eh, workshop v Paříži v prosinci, kam pozveme celou řadu uživatelů, abychom jim představili naše představy o vývoji našich služeb a abychom také reagovali na jejich obavy a potřeby. Takže komunikační strategie pro nás je Například já jsem byl pozván, abych, přišel, abych šel na EFKU, což je jiná agentura pro kontrolu rybolovu, abych hovořil také o možných společných aktivitách v budoucnu. Máme kontakt s jinými agenturami, abychom viděli možné další synergie. Procházíme pravidelně jednotlivé kapitoly, setkáváme se s zástupci jednotlivých států abychom také zaznamenali jejich názory a představy o budoucnosti. Nevím, zda jsem pokryl tedy všechny vaše otázky, snad jo. Je to velice mm, napínavý kontext toho, co děláme, skýtající celou řadu příležitostí. Inovace a vývoj přichází z průmyslu a my chceme zůstat v těsném kontaktu s partnery v průmyslu, se startupy, protože i oni přinášejí dobrá řešení eh, co se týče zpracování těch velikých objemů dat a můžeme od nich také mít užitek. A poslední bod, teď, právě teď v našem eh, centru organizujeme něco, co nazýváme Industry Days, průmyslové dny, kam zveme společnosti, uživatele z členských států, institucionální aktéry, zástupci evropských agentur na výměnu mm, znalostí, zkušeností, setkávání se s partnery z průmyslu, kde by se společně hovořilo o vizích do budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát. že jste zareagoval na tolik mých otázek a teď dám slovo panu Stasenovi, prosím. Děkuji Paskalovi za jeho odpovědi. Co se týče první otázky rozpočtu, pravdou je, že to bylo obtížné. No, občas jsme měli poměrně skutečně snížený rozpočet, kde bylo obtížné pracovat zejména v případě ohrožení terorismem. Loni jsme dostali lehké navýšení a doufáme, že tato tendence bude pokračovat i ze strany členských států. Třeba, že to nepokryje tu obrovskou potřebu, eh, které čelí SACET. My mm, provedeme specifický přeskum všech možností eh, s jednotlivými členskými státy, kolik budou ochotně a schopni přispět E, také máme zabudovan takzvaný cost recovery mechanism, to znamená, abychom pokryli naše výdaje ze třetích států, abychom prostě více jak si, Možná tady máme nějakou možnost v rámci možnosti rozpočtu zahraničně bezpečnostní politiky. E, možná, že bychom mohli mít i příležitost dostávat třeba data od určitých organizací zdarma. A jak řekl Pascal, spolupráce s komisí už existuje v projektu Copernicus. A samozřejmě byly. Komise předložila návrhy na navýšení těchto příspěvků takže my zcela jistě proskoumáme zajímavé alternativy, které se otvírají. Ale jak už jsem řekl, tento rok bude velice důležitý pro to, abychom sloučili veškeré informace a abychom předložili členským státům různé možnosti. A bude záležet samozřejmě na chuti a politické vůli. Eh, jak rozhodnutí dopadnout. Co se týče občanů Evropské unie, rád bych zopakoval, že SACEN je opravdu velmi úspěšnou organizací v každém členském státě. Eh, máme na základě toho, co dostáváme, produkujeme spoustu věcí. Byla tady také otázka Sacenu co se týče reakce na národní obavy, samozřejmě v oblasti bezpečnosti a poptávky, s nimiž se na nás obracejí, vzrůstají. Možná, že bychom mohli komunikovat ještě jasněji a zřetelněji v této oblasti, ale SACEN je významným nástrojem pro implementaci globální strategie a měli bychom možná ještě více zdůrazňovat význam tohoto nástroje. No, co se týče Brexitu, cen je vlastně také určena ke spravodajským službám. V březnu 2018 eh, lidi už tedy um financial impact. Um, v současné době může být sacen jenom tím, co mu, čemu říkáme třetí stát podle rozhodnutí rady. Ale chci jenom říci, že v současné době se řídíme hlavními pokyny Task Force. A vaše poslední otázka se týkala té významné zážitosti umělá inteligence. A my se snažíme mm, operovat eh, skutečně ve skutečném čase, tak abychom uživatelům včas umožnili přístup eh, k aktuálním informacím. A samozřejmě tady přijdou do hry také stroje umělé inteligence nebo umělá inteligence proto, abychom mohli pracovat rychlostí strojů. Jednu z hlavních aktivit nazýváme tasking. Čili jakýkoliv dotaz přichází, je u nás nejprve žádost, jakákoliv žádost přijde přeskoumáno, zda je to v souladu s příslušnými předpisy, eh, zda to nebude mít dopad na členské státy. Sledujeme hranice také v rámci podpory Kopernikus. A samozřejmě no, musíme si vystačit s našimi zdroji, takže to je otázka, zda ta a ta žádost dostane prioritu či nikoliv a proto se snažíme vytvořit tu platformu, abychom tady měli příslušnou kontrolu, možná i na základě certifikací, ale je to veliká pro nás výzva, abychom veškerý tento postup vyhodnotili, přeskoumali, ale rozhodně by to nemělo zpomalit eh, ten celý proces a nemělo by to způsobit, že informace se dostanou příliš pozdě k uživateli. To je snad tou obrovskou největší výzvou do budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám také za to, že jste zdůraznili význam práce aktivit, které SACEN dělá zejména pro naše občany. To vaše práce přímo i nepřímo eh, je potřebná i do budoucna. Takže ještě jednou vám nesmírně děkuji za to, že jste dnes přišli. A tím ukončujeme pořád dnešního dopoledního jednání a sejdeme se opět v půl třetí toto odpoledne.